as our uh, chairman. Vážení kolegové, vzhledem k nepřítomnosti eh, našeho předsedy dnes i zítra, budu já předsedat dnešnímu i zítřejšímu zasedání, a tedy já dnes a zítra od, a dopoledne a zítra odpoledne pan ehm, Kerkot. Nejprve eh, sdělení předsedy. Eh, musím vás informovat, že bod 20, co se týká řízení navracení osob, spolupráce se třetími zeměmi, účinné provádění dohod a praktické provádění směrnice o navracení. Zpravodaj je pan Papa Nikolau, ale projednání bylo eh, odloženo. Zítra v 9 zahájíme schůzi bodem 10. Je to rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi evropskými společenstvími a Indonésií. Eh, je to na žádost zpravodaje. Pak budeme pokračovat bodem 9. Třetí země, jejíž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, a třetí země, jejíž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Hlasování k bodu 14, což je zajištění a konfiskace výnosů ze zločinů v Evropské unii, paní Makové je zpravodajkou, se bude konat jako poslední hlasování a zase je to na žádost zpravodajky vyjednávání o záležitostech vnitra, to bylo to, co bylo pod bodem 15 a 18, Eh, to se vlastně blíží ke konci, tato vyjednávání, ale bohužel nedokončí, nebudou dokončena včas, proto o tom nebudeme moci hlasovat zítra, ale bude třeba tato dvě hlasování odložit na eh, leden 2014. Pak je další věc, která do toho také spadá, zprávy eh, Maknesko a Jakolinu byly finalizovány, ale většina skupin dala najevo, že by chtěli všechny čtyři tyto zprávy zprávy jako balíček odhlasovat společně v lednu, až skončí jednání o horizontálním nařízení. Pokud proti tomu nikdo nic nenamítá, proti těmto úpravám, pak v tomto eh, smyslu schválíme jednací pořád. Vzhledem k tomu, že nikdo nic nenamítá, pořád jednání je schválen. Teď eh, vás musím položit ještě, po, po, požádat ještě, aby se odsouhlasili další doporučení koordinátorů jmenování eh, zpravodajů Kenga Garten a já. Je to pro SAPO, pro vytvoření SAPO paní Renata Weber pro eh, rozhodnutí rady o závěrech ohledně eh, politi- eh, smlouvy mezi evropskými společenstvími a členské země a mezi Kostarikou, Hondurasem, Guatemalou a mm, Panamou. Z další strany pak paní Fajon byla jmenována zpravodajkou na návrh nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se nahrazuje nebo u na, bude měnit to nařízení, které musí mít víza při překracování hranic a naopak jejich, účastní, jejich občané jsou, státní příslušníci jsou osvobozeni. Pokud nemá nikdo nic k těmto doporučením, pak toto všechno pokládáme za schválené. Nikdo nic nenavítá. Další sdělení plus k kalendáři schůzí Libe. E, ještě jsme dodali ke kalendáři další. Bude to 13. února ve Štrasburku 21. ledna odpoledne, to bude od, e, a potom 3. E, února ve Štrasburku. Pokud jde o tlumočení na těchto schůzích, pak eh, nebude dánština k dispozici 16. a 17. 12. Finština, estonština, malčtina a chorvatština jsou k dispozici a tím vám děkuji za porozumění. Nyní se dostáváme ke schválení zápisu schůze z 3. října a 17. října 2013. Pokud nikdo nic nebude namítat do konce zítřejší schůzky, pak záznam, zápisy těchto dvou schůzí budou pokládány za schválené. A nyní eh, se dostáváme k bodu 5 a e, jsem velice ráda, že tady mohu přivítat paní místopředsedkyni komise Reding. Máme se zaměřit na, ve výměně názoru hlavně na záležitosti justice. E, na, navazuje to na e, zasedání Rady pro záležitosti spravedlnosti a vnitra, které se konalo 5. a 6. prosince. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem ráda, že jsem opět v tomto výboru. Minulý týden jsem Eh, byla eh, při vyšetřování, eh, které, kdy jsme hovořili o tom, co můžeme udělat, abychom posílili ochranu osobních údajů našich občanů, a to zejména ve vztahu ke Spojeným státům, ale nejenom v tomto vztahu. Dnes bych se chtěla zaměřit na reformu, vnitřní reformu ochrany údajů. My, a tím myslím parlament a komisi. Nám se společně podařilo nastavit politický program v Evropě ohledně ochrany údajů. A je to nesmírně důležité a aktuální pro naše občany a také pro podniky v digitální ekonomice. Pracovali jste s vizí a odhodláním a proto eh, opravdu eh, vás mohu jedně, vám, vám mohu pohlapřát k vašemu hlasování v říjnu. Hodně jsme udělali dohromady a bylo by velmi důležité, aby se konalo zas, hlasování na plenárním zasedání předtím, než vlastně Evropská, eh, Evropský parlament bude všechno inventarizovat. A teď mohu pouze vyjádřit politování nad tím, že se nám nepodařilo toto odhodlání projevit také na Radě eh, pro otázky spravedlnosti a vnitra v prosinci. Nejenom, že jsme nepokročili dopředu, domnívám se, že jsme dokonce udělali krok zpět. A proto jediným východiskem je eh, řecké předsednictví a to vlastně řeklo, že reforma ochrany eh, osobních údajů bude jednou z jejich priorit. Jsem si jistá, že to bude znamenat eh, další impuls. Řecké předsednictví si přeje, aby obecný přístup byl vypracován v březnu, což je ambice, kterou plně podporuje. A bylo by velmi dobré, aby i parlament pokládal eh, za důležité plenární zasedání v březnu právě z tohoto hlediska. Dnes bych eh, se chtěla zmínit o dalším velice důležitém společném cíli. A je to věc, na které už pracujeme dlouho. Jedná se o procesní práva. Víte, jaké máme společné procesní eh, záruky pro podezřelé eh, v řízeních trestní, v trestních řízení. A tím se vlastně zabýváme už dlouho. Já jsem začínala eh, už s tím během slyšení, slibovala jsem vám, že budeme dále postupovat v směru a opravdu už jsme vypracovali tři směrnice. Je to právo na tlumočení a překládání, právo na informace v trestním řízení, právo na přístup k právní pomoci. Také jsme upevnili práva obětí a přála bych si, abych tady mohla vyjádřit eh, poděkování vašemu výboru za trvalou podporu. Nejenom, že jste na tom pracovali, ale je to teď už vlastně součástí legislativy a vlastně jsou to milníky na cestě k zajištění ochrany a správného řádného procesu a velice tedy spolupracujeme i v souvislosti s mezinárodním právem. Washington. 27. listopadu jsem eh, předložila další doplňkový eh, eh, balíček procesních práv. Jsou to tři směrnice a dvě doporučení komise. První je, je prezumpce neviny. Víte, že zní to sice jako věc celá normální, ale není to nic daného. Vždycky vlastně musí obžaloba doháj, dokázat podezřelému vinu a nikoliv, aby obžalovaný prokazoval svoje nevinu. Podezřelý nemůže být pokládán za vinného, pokud neměl eh, možnost se obhajovat eh, během procesu eh, ze své pří, přítomnosti a nikdo nemůže vyvodit vinu z toho, že mlčení. Pak je tady směrnice o zvláštních zárukách pro děti, které, kterých se týká trestní stíhání, protože děti nevždycky si samozřejmě uvědomují důsledky svých činů a proto by nemělo být možné, aby se děti mohly vzdát svých práv na eh, obhájce. Vždycky by vedle nich měl stát obhájce. A měli by také mít možnost těžit z dalších eh, záruk, jako je rychlá informace o jejich právech, pomoc rodičů nebo jiných vhodných eh, dospělých, pak interview, pak zvláštní ochrana v případě zbavení svobody. A to všechno by mělo umožnit dětem, aby měli právo na spravedlivý proces, aby se zabránilo novému opakovanému e, páchání trestné činnosti a aby se podpořila sociální integrace. Prostřednictvím e, doporučení komise žádáme členské státy, aby vypracovali e, soubor podobných pojistek nebo podobných záruk pro další zranitelné osoby, například osoby s postiženími nebo eh, eh, které mají mentální eh, postižení. Dále navrhujeme směrnici o prozatímní nebo dočasné právní pomoci, co se týká raných stádií řízení, tehdy, když obžalovaní nebo podezřelí jsou zbaveni svobody a nesmírně potřebují pomoc. Chceme také zajistit zajistit, aby jakýkoliv podezřelý v rámci evropského zatýkacího rozkazu měl eh, možnost eh, tedy mít svých práv eh, v zemi, kde se vydal tento rozkaz a kde se provádí. A pak jsou tady společná kritéria, které by členské státy měly posuzovat při rozhodnutí případu tohoto obžalovaného nebo tohoto podezřelého a také na základě kazuistik by se měly posilovat eh, eh, konvergence mezi členskými státy, aby se posilovala i vzájemná důvěra. Už je docela pozdě, ale určitě váš výbor začne pracovat na tomto novém balíčku a nepochybně tím eh, přenecháte dobré dědictví, z kterého bude těžit příští složení parlamentu. Doufám, že tedy dojde i k pokroku v radě. Pokud jde o ochranu eura proti padělání a e, směrnice proti podvodům, pak velice vítám ten pokrok, kterého jste dosáhli. Pokud by parlament mohl, dokázal brzy schválit své stanovisko, tak ty dvě směrnice by se daly schválit ještě před příštím létem. To by byl velice důležitý signál rovněž e, vůči vnějšímu světu o tom, že Evropský parlament opravdu eh, pracuje ve prospěch ochrany evropských občanů na ochranu rozpočtu a eura. Rovněž eh, počítám s tím, že eh, ta směrnice opravdu bude odpovídat původní ambici návrhu komise. Musíme posílit právní zárámec a bývat proti novým formám trestné činnosti, protože pokud tak neučiníme, tak značné sumy daňových oplatníků i nadále budou končit v nesprávných veřejných kapsách. Eh, musíme také přeřadit na vyšší rychlost v politice proti drogám. A tady vítám eh, také eh, záměr aby bylo možné schválit stanovisko o drogovém balíčku v prvním čtení. A ještě nakonec, co se týče scoreboardu, hodnotící desky e, justice. Víte, že komise vypracovala tento návrh a souviselo to i s evropským semestrem. Tato hodnotící skal, e, tabule nám umožňuje mít srovnatelná a objektivní data, která se týkají nezávislosti a kvality e, justičních systémů. A zdá se, že je tak možné vidět e, členské státy ze stejné perspektivy a je možné tak získat přehled o tom, jak fungují systémy justice. Tato scoreboard je ovšem informačním nástrojem. Rozhodně to není ani právní nástroj, ani e, to není nějaká soutěž krásy. Vychází to z objektivních údajů, které dostáváme ze SEPEŠ, jak víte, to je orgán Rady Evropy a e, na základě studií, které si nechává dělat komise. Minulý rok jsme e, měli kontrakt ze SEPEŠ, abychom získali e, přístup k jim datům. Letos na žádost tří členských států, které samozřejmě jsou zároveň i členy Rady Evropy a je to Španělsko, Spojené království a Švédsko, tak na jejich žádost ten Sepeš nezískal povolení znovu eh, po, eh, podepsat tento kontrakt. Tyto členské státy využily možnosti tohoto rozhodnutí, aby dočasně zastavili tento proces a spochybnili scoreboard, i když velká většina členských států naší spolupráci se Sepežem podporuje. V mezičase spolupracujeme také s mm, kontaktními místy eh, a teď už se nám podařilo to blokování zrušit a podařilo se nám také už kontrakt podepsat. Minulý eh, bříž, eh, ty kontaktní body se sejdou příští zítra na žádost mých služeb, aby se projednal tento scoreboard na rok 2014. V tomto výboru za celá tato léta E, pro nás vy právě, jeho členové, představujete hlavní síly, e, které obhajují práva evropských občanů a to zahrnuje i volný pohyb občanů. Víte, že některé členské státy se snaží ohrozit tuto, nebo spochybnit tuto základní svobodu. Komise eh, se k tomu vyjadřuje velice jasně, má k tomu zcela jednoznačné stanovisko. My naprosto podporujeme toto zásadní právo, kterého si mimochodem velice čtení i občané ve všech našich členských státech. Podle našich průzkumů eh, eh, veřejného mínění občané pokládají právo na volný pohyb za nejvyšší právo, které jim Evropská unie poskytuje. Teď eh, se dostáváme také eh, do té situace, kde vnímání veřejnosti někdy neodpovídají zcela určitým realitám. A eh, také musíme brát určitá zopakojení velmi vážně, protože dochází i k určitým zneužíváním. A proto také bylo přijato v listopadu sdělení komise, kde se hovoří o právním rámci pro volný pohyb, jaká jsou tam ustanovení, která umožňují členským státům, aby bojovali úspěšně proti podvodům a zneužívání. Rovněž jsme navrhli členským státům, že jim pomůžeme ty obavy řešit na základě pětibodového akčního plánu. Spolupracujeme s členskými státy na vypracování příručky k takzvaným sňatkům, které nejsou upřímně měné. A velice často tedy členské státy se setkávají s tímto problémem a je důležité, aby věděli, jaké tady existují možnosti. A současně spolupracujeme s členskými státy, aby tady byly i pohyby, pokyny k tomu, jak chápat koncepci na E, obvyklé bydliště, protože to je také velice důležité, zejména v souvislosti se systémy sociálního zabezpečení. Pak je tady také, e, jsou tady priority sociálního fondu na další programovací období a podporujeme také výměnu zkušeností o nejlepších praxí mezi místními úřady a 11. února příštího roku se uskuteční velká konference pro starosty, abychom jim vysvětlili, jaké mají k dispozici možnosti nejenom na právní úrovni, ale také na úrovni sociálních fondů. A zároveň chceme pomoci místním orgánům, aby mohli správně uplatňovat pravidla z volného pohybu, aby k tomu byly i systémy proškolování pro místní orgány. Náš přístup eh, má velkou podporu ze strany rady a většina ministrů vnitra ho velmi podporuje, jak bylo řečeno na prosincové radě. Teď začneme už provádět eh, těch pět akcí. A já velice doufám, že budu mít možnost eh, o tom veřejně vést rozpravu v parlamentu a spoléhám na vás, že nám pomůžete poopravit eh, nesprávné vnění, vnímání veřejnosti, že my opravdu chceme velice svědomitě hájit toto důležité právo evropských občanů. Chtěla bych vám také něco říci o tom, co jsme udělali v souvislosti s sociálním inkluzí eh, Romů. Možná, že eh, o tom nevíte, ale jednomyslně rada schválila doporučení rady, bytě to k neuvěření, této otázce. Stalo se tak 9. listopadu. Myslím si, že to je velmi důležitý úspěch. Ono to totiž znamená, že je třeba fungovat koordinovaně a že tuto potřebu si konečně uvědomili všechny členské státy. Není to pouze úspěch komise, který, která s tím návrhem přišla, je to také úspěch parlamentu, který vždycky podporoval přístup Evropské unie k začlenování Romů. Romů a snad je to i signál naděje pro samotné Romy. Teď je třeba, abyste to odsouhlasili vy, jakožto parlament, a to se určitě stane velice rychle a bez jakýchkoliv problémů. Nyní ještě několik eh, slov o budoucnosti. Komise má v úmyslu v březnu uveřejnit eh, sdělení o budoucnosti evropské politiky v oblasti spravedlnosti. Jsme přesvědčeni, že diskuse by se měla zaměřit hlavně na strategickou orientaci a nikoliv eh, jenom, aby to byl jakýsi vánoční stromeček přání. Nová eh, politice, politika spravedlnosti už je vyzrálou politickou oblastí. A není tedy důvod, proč bychom zbytečně měli vázat Evropský parlament ani eh, příští komisi podrobným pětiletým programem, tak ty časy už jsou pryč, protože teď už je spravedlnost zcela normální politikou, v rám, eh, při eh, spolurozhodování. A je třeba, abychom tohle využívali. A eh, váš návrh zprávy o um, pro, um, revizi programu Štokholmu uprostřed období eh, sdílí tento návrh, jak ráda vidím. Krom tomu eh, chceme za, za, eh, zaujmout inkluzivní přístup. My organizujeme asi zda Justice a chceme tedy zapojit všechny zainteresované strany. Už jsme měli možnost schromáždit asi 600 účastníků a vynikající řečníky. Já bych se ráda, já bych ráda poděkovala Evropským parlamentu všem těm, kdo se toho zúčastnili a určitě se budeme těšit na vaše nadcházení předcházející zprávu. Pak už jenom poslední slovo a týká se to právního státu. Jak už bylo řečeno a jak oznámil pan předseda, eh, Barso v jeho mm, eh, projevu o stavu Unie. Eh, komise pracuje na sdělení, které bude předloženo na jaře roku 2014 a komise k tomuto připravila už také takový celý dokument z jednotlivých problémů, aby to nastartovalo debatu a zatím probíhají konsultace. Určitě i vy se tím budete zabývat a to v kontextu zprávy Michel o základních právách. A samozřejmě váš příspěvek k této rozpravě bude velice důležitým. Paní předsedo, já tedy eh, doufám, že i nadále budeme úspěšně spolupracovat. Zatím ta spolupráce je vysoce eh, plodná a nepochybně bude takovou i nadále. Děkuji Děkuji. Děkuji. Paní místo předsedkyně. A nyní jsou tu další kolegové, kteří eh, se chtějí vyjádřit jako první koordinátoři. Paní Sargentini, pan Kirkhope, dále pana Albrechta, který je zpravodajem k ochraně údajů, a další poslanci a poslankyně, paní Cipel, paní Latford, paní De Jong, paní Genč, paní Intveld, pan Bronz, Bronz. Takže ano, již jsem paní Cipl zmínila vaše jméno. Čili tolik seznam řečníků. Všichni dostanou příležitost vyjádřit, každý bude mít dvě minuty. Začne paní Sargentini jakožto koordinátorka. Děkuji. Ráda bych pohovořila o tom návrhu týkající se právní pomoci. Jsem ráda, že došlo k jistému posunu v této oblasti, ale zajímaly by mě vaše názory eh, k tomu, co se děje v naší zemi, to znamená v Nizozemsku, kde eh, zatím jsou právníci v ulicích, demonstrují, protože tam byla určitá krácení, pokud jde o právní pomoc. Přitom to je země, která byla příkladem v této oblasti a nyní zvažuje silné škrty, kdy soudci nyní mají problém zvládat objem práce vzhledem k počtu případů a ke krácení. A státní tajemník pro spravedlnost navrhuje, aby podezřelý, který může ještě jít do druhého do druhého kola, do druhého řízení. Já tedy budu hovořit nizozemsky, protože je to příliš právní. Děkuji. Takže se dá potom toto předat do další instance, ale v každém případě bude muset počkat ve vazbě, eh, dokud se nedozví výsledek své kauzy potom v té další instanci. Moje země byla dříve příkladem spravedlnosti, ale u nás jsme svědky toho, že se od tohoto modelu odchylujeme. A proto já bych eh, chtěla vědět, eh, zdali Evropská komise eh, zamýšlí zlepšit situaci v Nizozemsku, tak aby se zlepšila situace podezřelých. Kirchhoff. Děkuji, pane Kirchhoff, prosím. Děkuji. Děkuji za slovo a děkuji paní komisařce. Na úvod mi dovolte říci, že něco, některé věci, které jste tady zmínila, eh, vnímám jako povzbudivé, pokud jde tedy o některé výzvy, jimž musíme čelit. Je také dobré, že jsme měli jednomyslnost, pokud jde o plány týkající se romských obyvatel. Ale mám dvě stručné otázky. Uh, Domníváte se, paní komisařko, že vaše nedávná prohlášení týkající se pozice britské vlády ohledně eh, potírání té takzvané turistiky, dávkové turistiky, že jste tedy řekla, že Spojené království ničí svobodu pohybu. Myslíte, že to pomáhá k získání eh, podpory veřejnosti eh, pro Evropskou unii a pro pokračování britského členství v Evropské unii. Nedávno se také hovořilo o harmonizovaných trestních postizích s tím, že trestní postihy by v takových případech eh, nebo u takových skutkových podstat, jako je padělání eura. A většina členských států si nepřeje harmonizaci při stanovování postihu. Takže můžete prosím komentovat, jak je váš přístup k této harmonizaci a na základě čeho se domníváte, že členské státy a občané si přejí, aby Evropská unie v této oblasti nějaké kroky podnikala. Děkuji a nyní pan Albrecht. Thank you very much. And, uh, first of... Děkuji. V první řadě mi dovolte poděkovat za eh, nesmírně eh, přehledný, přehlednou a ucelenou zprávu o stávajícím stavu v oblasti trestní spravedlnosti. Minimální standardy, to myslím jde správným směrem. Myslím, že to je eh, dobrý eh, krok navrhnout nová opatření a byl bych rád, kdybychom co nejrychleji postupovali před, eh, tak jako to bylo v případě eh, přijetí vyšetřovacího příkazu. Potřebujeme více minimálních standardů v oblasti trestní spravedlnosti. Pokud jde o ochranu údajů, tak jsem zklamán což mohu říci, myslím, i za všechny další kolegy, jsme zklamáni, že rada nedospěla k mandátu ohledně jednání reformy balíčku na ochranu údajů, nařízení a směrnice o ochraně údajů. A parlament je nadále připraven zahájit jednání co nejdřív. Chceme stále postupovat vpřed co nejrychleji a Myslím, že i rada by se měla podívat na naší pozici, pokud dá například to jednotné kontakt, kontaktní místo. Prakticky jednomyslně jsme odhlasovali postoj, který zlepšuje eh, to, co navrhuje komise a zohledňujeme přitom eh, různé otázky vyjádřené radou. Proto jsem tak zklamán, že se zatím nepodařilo dosáhnout průlomu a pokusím se lépe vysvětlit naší pozici radě a snažit se na pomoci dosažení tady bodu, kdy, z kterého bychom museli, mohli výjít při zahájení jednání. A dále, eh, pokud je o jmenování EDPS, tak tam jsem trošku znepokojen, protože slyším různé zvěsti, a v podstatě bychom měli již mít informace o nějakém eh, shortlistu, o tom, jaká je situace. Vím, že k tomu je kompetentní komisař Šev, Ševčovič, ale bylo by dobré, abychom měli potřebné informace k tomu, aby toto jmenování mohlo náležitě eh, proběhnout. Paní Cipo. Děkuji. Já bych se chtěla vyjádřit ke třem záležitostem. Za prvé jsou procesní práva. Já bych chtěla poděkovat komisi za to, že předložila další návrhy a že je předložit plánuje, ale také bych se chtěla vrátit k tomu, co řekla paní z Já si myslím, že je důležité, aby justice a policie eh, stále ústeji spolupracovala a že je potřeba, abychom měli i finanční prostředky k dispozici, tak aby eh, jsme mohli eh, zlepšit situaci podezřelých, pokud jde o procesní záruky. A nemělo by to být na posledním místě. Je právě zde důležité zmínit, že se ve členských státech dochází k úsporám a proto si myslím, že tento návrh, který nyní předložila komise, je dalším krokem ku předu. Potom k volnému pohybu. Volný pohyb v rámci EU je jeden z nejdůležitějších eh, milníků, který máme. A to, eh, co jsme si vyslechli zatím ze Spojeného království a ze strany německé vlády, tak je zcela neúnosné. My nemáme žádný problém s volným pohybem, a na národní úrovni nemáme také žádný problém s přistěhovalectvím Romům. Jedná se pouze o několik málo měst a v rámci těchto měst je několik málo eh, čtvrtí, kde dochází k ke zvýšení eh, přistěhovalectví. Tady se jedná prostě o finanční prostředky. V Německu jsou eh, velmi aktivní Eh, obce, ale prostě jsou ponechány stranou a eh, nedostávají eh, prostředky z Evropského sociálního fondu, ani nedostávají prostředky z členských států a tyto členské státy mají odpovědnost za základní práva v Evropské unii. A ten poslední bod, už jste o tom paní Redingová hovořila, hovořila jste o NSA a o ochraně údajů a zde bych chtěla souhlasit s mým kolegem Albrechtem. Už se už tady kolují eh, různé fámy ohledně toho. Eh, jedná se o to, že eh, zatím z těch 43 zůstali pět a zdá se, že nikdo nebude popohnán k odpovědnosti, nebo možná pouze tři. Takže to je dosti pochybné. Na jedné straně, protože se říká, že nám budou pouze navrženy osoby, které jsou Eh, velmi eh, přátelské vůči Spojeným státům, to nemůžu posoudit, to je pouze ehm, tak, to, to je prostě jenom taková fáma. A potom se také říká, že nám budou představeny pouze tři jména. Ale já si myslím, že když budeme mít dvě pozice, tak si myslím, že tři, když vycházíme z tohoto čísla, takže si myslím, že to určitě není e, přiměřené a proto bych chtěla, abyste paní Redingová nám to e, e, vysvětlila a abyste nám nepotvrdila tady tyto fámy. Děkuji, paní Latford. Děkuji, paní předsedkyně. Takže já se chci v první řadě zeptat na směrnici o těch procesních právech. Jste hovořila o tom návrhu, že tam že nelze nic vyvozovat z toho práva mlčet. Myslím, že několik členských států, včetně Spojeného království, v nichž existují některé okolnosti, z nichž lze z toho mlčení vyvodit určité eh, negativní implikace. A víme, že v roce 2001 byl také eh, případ eh, Strasburského soudu, kde se řeklo, že ve Spojeném království je potřebná rovnováha mezi právem mlčet a mezi těmi eh, negativními dedukcemi. Ale v případě, že je vyloženě potřeba, aby podezřeli něco řekl, tak eh, je samozřejmě situace jiná. Čili podle mě Štrasburský soud nepřipouští v něk- v některých eh, případech v potaz tyto eh, negativní interpretace vyvozené z eh, mlčení. Chci se zeptat, jak se na to dívá komise. Domní, bere komise v potaz štrasburský rozsudek, protože v některých členských státech by to bylo v rozporu s právem. Pracujeme teď také na zprávě, na které spolupracuji se svými stínovými zpravodaji o evropském zatýkacím příkazu. Nevím, jestli to sledujete, ale jedním z těch návrhů, a kde bychom chtěli požádat komisi o legislativní návrh, je, abychom měli horizontální opatření, které by řešilo všechny nástroje vzájemného horizontálního uznávání, e, včetně kontroly proporcionality, jako je to v případě Evropského vyšetřovacího rozkazu, konzultační postup mezi soudními orgány dvou států a dále právní prostředky a tak dále. Opravné prostředky. To všechno by se dalo zvažovat souběžně a nebo před tím, než otevřeme samotný zatýkací rozkaz. Má komise nějaký pohled na eh, průchodnost horizontálního opatření? Děkuji. Pan Dejon. Děkuji, paní předsedající. Nejdříve bych chtěl navázat na to, co řekla paní Sargentini. Já s tím mohu jen souhlasit, pokud eh, jde o tu právní eh, pomoc. Ta situace je opravdu velmi vážná a doufám, že komise to začne brzy řešit. Za druhé, další věc, která je také důležitá a objevilo se to o víkendu v médiích, a to, že Rumunsko schválilo legislativu legislativou v souladu s kterou už korupce nebude trestnou. To není přece akceptovatelné. Já nevím, jestli to je opravdu tak, ale jaký dopad by to mělo, když chceme bojovat eh, s korupcí a se zneužíváním moci, tak eh, musíme se snažit přeci o to, aby ta korupce byla snížena. To je opravdu velmi vážné. Co si o to myslí komise? A třetí věc. Evropský státní zástupce. Máme sdělení komise, ale jak to vy interpretujete, paní Redingová? Jak to vypadá v radě s tímto návrhem? Může dojít eh, k posílené spolupráci, tak abychom měli evropského státního zástupce. Říkám to eh, kvůli také OLAFu a Eurochastu, protože jinak se to může zkomplikovat. A potom to, co řekl pan Kirkhope ohledně těch minimálních sankcí, to je něco, co určitě parlament eh, může jen podpořit. Návrh komise eh, nebyl ale dobře vypracován. Bylo by proto dobré, aby nám komise poslala ještě něco více, nějaký pracovní dokument, nějakou studii, ohledně toho, eh, že by komise žádala o minimální sankce v Evropě. Nigens. Děkuji. Bylo toho řečeno mnoho. Já vám děkuji za vaši zprávu. A mám k tomu doplňující dotazy. První se týká k mému stanovisku. Naprosto souhlasím, že oblast trestní spravedlnosti je důležitý vzájemná důvěra a uznávání. Také je to důležité z hlediska spolupráce mezi členskými státy. Ovšem, já se táži, chcete rozšířit mandát FRA, eh, Agentury pro základní eh, práva, na základě přehledu to, té situace v různých členských státech. Další otázka se týká eh, právního státu a toho sdělení, které se chystá na jaro. Parlament žádá určitý mechanismus v mnoha zprávách, eh, mechanismus kontroly fungování právního státu, monitorování a proto vzhledem k tomuto sdělení zajímalo by mě, jestli parlament ještě za tohoto mandátu může nějakým způsobem, způsobem reflektovat eh, toto sdělení, nebo pokud to bude tedy v březnu, na začátku března, jak to bude možné, pokud to bude později v březnu, tak už bude pozdě. Proto by mě zajímalo přesně, jaké bude to datum. Děkuji, pan Bronz. Uh, děkuji. Paní komisařka zmiňovala procesní změny týkající se právní pomoci a dalších věcí spojených s evropským zatýkacím rozkazem. Ale eh, jedna věc tady nebyla vůbec zvážena a to je možnost nebo schopnost eh, soudu země, eh, který chce to vydání, aby posoudil důkazy a aby odmítl například tento zatýkací rozkaz na základě nedostatečných důkazů. Ehm, například u nás magistrátní soud měl možnost to odmítnout, pokud tedy nebyly dodrženy stejné standardy důkazovnosti jako v trestním řízení. Zatímco eh, nedostatek důkazů není v rámci evropského eh, zatýkacího rozkazu důvodem pro odmítnutí. Vy říkáte, že nejcennějším právem nebo nejvíce ceněným právem evropských občanů je právo na svobodný pohyb. A eh, pokud se jedná o srovnatelnost udržitelnou eh, hospodářský blahopit, pak je to samozřejmě vynikající právo. Ale pokud je to právo uplatňované mezi státy, kde třeba HDP v přepočtu na eh, obyvatele v jednom je třikrát větší než té druhé, pak eh, samozřejmě můžeme očekávat, že ty přijímací státy budou přetíženy sociálními službami a že naopak v té dodavatelské země dojde k porušení eh, vlastně pracovní síly, praco, síly na pracovní trhu, že bude velká emigrace. Zajisté eh, svoboda pohybu je velice důležitá, ale eh, nevím, jestli je to důležitější, například než výzom, svoboda eh, projevu a svoboda eh, schromažďování. Nejspíš jste se neptali normálních občanů, ale politické třídy. Ty chtějí, těm nejde o tolik o tu svobodu projevu. Děkuji, paní Invelt. Ano, děkuji, pane, paní předsedkyně. Jenom několik stručných dotazů. Za prvé, já velice vítám poznámky, které tady padly ohledně pětiletého programu nebo programu. Za prvé, opakuji eh, znepokojení, které už tady bylo vyjádřeno v souvislosti s postupem jmenování EDPS. EDPS. Myslím si, že si musíme ujasnit, jaká je situace, eh, jak to, jaký postup byl tady eh, použit. A za druhé, druhá otázka, kterou mám, se týká požadavku eh, parlament tématu, týká se to v souvislosti se zprávou paní Lunáček. Je to požadavek, aby tady byla cestovní mapa o e, právech osob LGBT. Určitě je důležité, aby ten návrh byl co nejdříve, abychom to nenechali soudcům, protože tady bylo několik velice příznivých rozsudků e, z evropského i národních soudů, co se týče práv LGBT, ale neměli bychom to svěřovat jenom soudu, měli bychom dělat politiku a sami přijímat politická rozhodování. A poslední dotaz, a myslím si, že to není vlastně vaše portfolio a budeme o tom hovořit, hovořit později. Je to transparentnost a přístup k dokumentům, i když to nespadá přímo do vaší eh, pravomoci. Odpovědnost nás všech spočívá v tom, abychom zajistili, že tady bude skutečná kultura transparentnosti a to je také nesmírně důležité pro vaši oblast politiky protože <clears throat> je to součást těch eh, záruk a pojistek, které jsou zcela zásadně důležité pro demokracii. Proto bych chtěla vědět, co si myslíte o současné situaci. Je tady patová situace a co vy byste udělala nebo navrhla, aby se ta situace odblokovala. Děkuji, paní Bauer. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, já bych chtěla pohovořit nyní o něčem jiném, protože při našem každodenním životě se setkáváme s různými problémy a často si přejeme pro tyto problémy mít nějaké obecné evropské řešení. A já si myslím, že bychom se měli zaměřit především na práva dětí. Víme, že dochází eh, například často ke sňatkům mezi příslušníky různých zemí, potom dochází také k rozvodům a děti jsou opravdu ve velmi obtížné situaci. Ministerstvo spravedlnosti mi položilo následující dotaz. Co má v plánu Evropské unii, pokud jde o, eh, o úmluvu Rady Evropy, kde by se ošetřovala práva dětí. Protože ta současná pravidla, která máme, ta legislativa není dostačující a co v souladu s eh, Lisabonskou smlouvou to není vůbec ošetřeno. Já bych tedy chtěla vidět, jaké plány má komise v této oblasti. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Möglichkeit. Eh, děkuji vám také za možnost této výměny názorů. Já bych se chtěl eh, eh, zeptat na otázku, pro, která se týká inspektora ochrany osobních údajů. Jak to vypadá? My bychom chtěli vidět jaká je nyní situace. A potom za druhé jak to vypadá s dalším vývojem naší ochrany osobních údajů. Došli jste k nějakým eh, novým poznatkům, anebo eh, jak to vypadá v radě, jestli se tam plánuje nějaký další postup, i když to není zas tak dobře nevypadá, ale jestli v nějakém eh, blízkém horizontu se počítá s nějakými kroky. A potom, co se týče úřadu Evropského veřejného žalobce a Eurojustu, tak jak to vypadá s budoucí perspektivou eh, vzhledem k vývoji v radě, potom pokud je o úřad eh, Evropského veřejného žalobce, tak jestli se tam uvažuje o nějaké spolupráci, nebo jestli už, jste, už se uvažovalo o tom, jakým způsobem by se dalo postupovat, eh, jak by se do tohoto procesu mohly zapojit členské státy. No Dal nikdo se nehlásí o slovo a proto, eh, paní místo předsedkyně, máte opět slovo. Padla tady celá řada dotazů. Ano, mnoho dotazů, ale pro jednou máme několik okamžiků na to, abych eh, se pokusila na to odpovědět co nejdůkladněji. Ohledně právní pomoci já jsem se snažila být vysoce konkrétní v tom návrhu, který jsem předložila. A také jsem nechtěla zacházet příliš daleko, nechtěla jsem příliš zasahovat eh, do specifických eh, charakteristik jednotlivých členských států. Proto jsem se zaměřila eh, na tu oblast, kde právní pomoc je nejdůležitější a nejlogičtější, aby tedy byla možnost eh, dospět k dohodou mezi parlamentem a radou. Protože pokud bych, eh, já nechci, eh, se na to podívala, abych tak řekla, příliš idealisticky, pak by celá rada byla jednomyslně proti. Proto jsem předložila takový návrh, aby se zajistil, že ti, kteří to nejvíce potřebují, kdo jsou ve vazbě a kdo se nacházejí v raném stádiu řízení, aby právě tyto osoby e, z toho mohly těžit. A pak je tady samozřejmě i evropský zatýkací e, rozkaz velmi důležitý, protože to potom jde automaticky z vašich zemí. Čili tohle to všechno tady máme. Pan Kerkop. E, Eh, pokud se týče té takzvané turistiky kvůli příspěvkům, různým dávkám, na to se ostatně ptali i ostatní členové. Eh, pojďme se na to podívat konkrétně, jak věci vypadají úplně tam dole. Eh, na základě údajů, které komise dostala od členských států, si provedla analýzu toho, zda opravdu existuje takováto turistika. A pokud je tomu tak, pak o jaké e, částky se rovná. A mohu to trošku zjednodušit, ale konec konců vy máte zprávu, kterou jsem vydala a tam si můžete přečíst podrobnosti. Ale obecně za to ty příspěvky, ty dávky jsou eh, rozdělovány v, převážně v každém členském státu, v jednotlivém členském státu, dejme tomu z 85 až 90 k občanům toho daného členského státu. A pouze malinká částka, dělá to něco mezi 0,4 a 2 až 4 tak teprve tyto malé částky nebo ta malá část jde eh, v ostatním evropským občanům. A proč je tomu tak? Protože většina evropských občanů, kteří využívají volného pohybu, nedělají to proto, aby někam je, jeli pracovat. To je zcela jasné. Doufám, že jste mě pochopili. Zatímco v některých členských státech a patrně to má co dělat eh, s tím, že ty mají určitý eh, zvláštní vztah vůči občanům třetích států, tak tedy ta část peněz, která jde eh, k těm občanům třetím státům, je až desetkrát větší, než kolik peněz jde evropským občanům. Tudíž já jsem si uvědomila, že by tady mohly vznikat problémy v členských státech, a e, to na základě jejich vnitrostátních e, úprav. Protože některé vnitrostátní zákony umožňují, aby osoby, které e, přijedou do jiného členského státu, než je jejich vlastní, aby dostávali příspěvky od prvního dne. To není napsané ve směrnici. Směrnice zcela jasně říká, že občané, kteří si přej, přát, kteří si přejí tam zůstat, tak musí dokázat, že mají dostatečné příjmy. Tudíž většina problémů vzniká z, z zákonů, které jsou vůči takovýmto lidem velmi příznivé, ale to nejsou evropské zákony, protože eh, sociální dávky jsou upravovány vnitrostátní legislativou. Proto jsem žádala členské státy, aby se zamysleli vážně nad tím, co je tam není v pořádku a z jakého důvodu, a to jsme dali do zprávy a aby, aby tedy nám tohleto potom řekli. A aby také tedy členské státy řešily problémy tam, kde vznikají. A byla jsem velice ráda na zasedání ministrů vnitra, že tam pouze jediný členský stát žádal o změnu směrnice o volném pohybu. Ostatní členské státy e, pouze žádají o to, aby byla poskytována pomoc, pokud jde k nějakému zneužívání, což činí e, komise v návrhu, který předložila. Nyní pokud jde o eh, trestně právní sankce, já si pořád ještě pamatuji, eh, když jsem se připravovala před tím slyšením, tak si pamatuji, co vlastně tehdy leželo na stole, pokud jde o trestní právo. Že to bylo všechna, všechna to byla represivní opatření, zcela pochopitelně, protože eh, Všechno se mimochodem tehdy dělalo bez Evropského parlamentu. To všechno se ještě vztahuje k časům před Lisabonskou smlouvou. Dělali to samotní ministři. A ještě v tom duševním rozpoložení po, 9, po 11. září. Bylo tam mnoho represivních nástrojů přičemž třeba říci, že většina z nich zatím nebyla ještě vlastně realizována, protože byly velmi nedokonale, nedokonale eh, napsány, protože například tam chybělo pořád neposouzení dopadů, nedělalo se to za pomocí parlamentu a prostě to bylo v podstatě neproveditelné. Proto bylo naprosto nezbytné, abychom v nějakém okamžiku přišli s dalším prvkem, aby vznikla rovnováha, a to jsou práva při trestních kauzách. Jsou-li represivní práva, pak tady musí být také práva obžalovaného, dokud nebude učiněno za dost spravedlnosti. A nám právě jde o prosazování vzájemného uznávání a vzájemné důvěry. Na druhé straně musíme samozřejmě respektovat právní základ, proporcionalitu a subsidiaritu. A z toho vycházely všechny ty návrhy, které Evropská komise předkládá. Všechny vycházejí e, ze dostupného právního základu. Pan Albrecht se ptal na vyšetřovací rozkaz. To je jedna z těch záležitostí, kde bylo třeba abychom eh, to uvedli do rovnováhy s procesními práva. Já jsem ten rozkaz nepsala, eh, ale také je to ještě před Lisabonská Eh, myšlenka, s kterou přišly členské státy. A když si to přečtete, tak vám dojde, co, tam, co není v pořádku. Mimochodem, moc se mi nelíbí ten eh, text, to změní, které bylo předloženo a byla jsem velice překvapena tím, že to mohl vůbec Evropský parlament přijmout. To, s čím přišli ministři, já to nechápu, no ale dejme tomu ochrana e, údajů, čili jedno místo. Všechno to eh, se už projednávalo třikrát nejmín z hora dolů, ze zprava doleva a také v radě. Jinými slovy, rada je připravená činit rozhodnutí, ale eh, místo, aby věci zjednodušila, tak je zkomplikovala. A máte naprosto pravdu, bylo by velmi snadné vrátit se k té práci, která byla již vykonána v v radě ještě za irského předsednictví a pak se podívat, co rozhodl parlament. Ten uvažuje ve, sám za sebe. A zda by, kdyby se o tom, na tom tedy rada s parlamentem shodla, tak by to bylo jistě proveditelné. Nepotřebovali bychom další diskuse, protože všechno se už projednalo, co se týče ochrany údajů. Co potřebujeme, jsou rozhodnutí. Souhlasíme, nesouhlasíme, to je všechno. Takže při dobré vůli eh, ze strany příštího řeckého předsednictví, které činí ochranu údajů jednou ze svých priorit, si myslím, že to je proveditelné. A proto jsem přesvědčena, že Evropský parlament by mohl v tomto smyslu a v tomto kontextu radě pomoci. Někteří eh, členové se ptali na jmenování inspektora pro ochranu údajů. A já jsem také slyšela všechny ty pověsti, které kolují. A mohu vám pouze odpovědět takto. Ten proces jmenování zatím probíhá a jistě pochopíte, že se nemohu podrobně vyjadřovat k procesu, který teprve probíhá tato funkce je nezávislá a její nezávislost je zakotvena ve smlouvě. A jeden z důvodů, proč komise, eh, která tak, takto se k vám obrací, nevolí tohoto, nebo nevybírá toho inspektora, tak důvod je právě v tom, aby se zajistila eh, je nezávislost. Čili komise vlastně nezasahuje do tohoto postupu právě proto, aby nebyl, neovlivňovala předmět. Komise samozřejmě to zná velmi dobře, ale jde o to, aby eh, se nic neovlivňovalo a aby se to skutečně udělalo zcela nezávisle. Pokud eh, by se to projednávalo v kolegiu komisařů, tak bych se určitě k tomu vyjádřila v prospěch řešení, které by ochránilo nezávislost a důvěryhodnost eh, inspektora ochrany údajů. Prozatím, vzhledem k tomu, že postup teprve probíhá, eh, důvěřuji svému kolegovi, panu Savkovičovi, že určitě všechno dělá tak, jak je to v pořádku. Paní Sargentiny a také paní Sipl říkají, že v dobách obtíží v členských státech určitě není vhodné e, seškrtávat práva, ale minimálně je třeba je zachovat. Přesně to se snažíme tež stavět do popředí a doufáme, že důležité věci členských státech se podaří zachovat a to, co není až tak důležité, tak to třeba bude někde trochu seškrtáno, pokud takové škrty se ukáží být nezbytné. Hovořili jste o volném pohybu, říkali jste, že to je základní právo evropských občanů. Tak tomu v skutku je. A tak to také občané vnímají. například Eurobarometr. A e, to je průzkum, který se provádí mezi běžnými občany. Tak podívejte se, jaké eh, vidí občané nejdůležitější věci v tomto horizontálním průřezu. A uvidíte, že právě tady eh, velice se eh, zdůrazňují svobodu pohybu. Čili není to jenom základní právo, ale ono je tak i vnímáno. Lidé ho vnímají jako mimořádně důležité a máte naprostou pravdu že ty problémy jsou soustředěny v určitých regionech. A proto jsem pozvala starosty městeček a menších a větších měst právě z těchto regionů na tu konferenci, o které jsem hovořila abychom se společně zamysleli nad pravidly, možnostmi a finančními prostředky, které lze v tomto smyslu využít. Protože eh, Tady je spousta různých mýtů a proto si myslím, že je velmi důležité na to zareagovat. Také dostávám dopisem už mě psali někteří eh, starostové, kteří se v dobré víře E, snaží věci dělat a často potom na to nestačí. On to není prostě horizontální problém. Ono je to, je to problém, který je zvláště koncentrován v určitých e, oblastech. Když se na to podíváte horizontálně, je to malý e, problém, protože počet obyvatel v porovnání s počtem obyvatel v celé zemi je malý, ale když to potom všechny tyhle lidi máte v jednom místě, pak samozřejmě se ten problém jeví jako větší, že to jsou soustředěno do jednoho místa. Paní Latfordová hovořila o právo na zachovat mlčení. Právo na zachování mlčení v souvislosti s prezumcí neviny, to je citlivá věc, protože to všechno vlastně patří k sobě v rámci legislativy. A e, i přes standardy Evropského eh, soudu pro lidská práva není dostatečná ochrana podezřelých eh, v praxi. 11 členských států eh, vlastně porušilo prezumci neviny mezi 2007 a 2012 jak to uznal soud. A celkem se jednalo o 25 kaus. A to je jenom špička ledovce protože než se to dostane před Evropský soud, eh, pak eh, už ten problém pěkně narostl. A je tomu tak i navzdory tomu, že vnitrostátní legislativa členských států už eh, má zakotvenou určitou ochranu prezumce neviny. My řešíme jenom některé aspekty prezumce neviny a nikoli v ty, které se týkají hmotného eh, trestního práva, jako je defi, defi, definita, de, definice trestních činů nebo právo na zachování důkazů. Čili my vlastně bereme tady v úvahu kontinentální i common law. Jsou tady vlastně různé právní systémy, které vznikly v Evropě na jedné straně kontinentální, na druhé obyčejové právo a zkrátka my se snažíme z toho zachovat něco, co je potom dosažitelné a proveditelné. Pak otázka Rumunska. A nedávného zákona v tom smyslu, že korupce už není pokládána za eh, občanskoprávní přestupek nebo za trestný čin dřině. K tomu komise přihlédne v zprávě, kterou vypracovává a myslím si, že ta zpráva bude hotová v lednu. Ale mohu vám už teď říci, že jsme velice zneklidněni tím, jak se věci vyvíjejí a to v nesprávným směrem v boji proti korupci. Paní Gens se mě ptala, zda bychom chtěli eh, prodloužit eh, Eh, mandát nebo rozšířit mandát eh, FRA i na trestně právní činy. Eh, nevím, jestli o tom víte, ale komise navrhnula, aby se vlastně rozsah působnosti a kompetence FRA rozšířily. Parlament v podstatě komisi v tomto směru podpořil. Rada tady se vyslovila jednomyslně v tom smyslu, že odmítá jakoukoliv změnu, která by znamenala, že se akční rádius EFRA rozšíří. Tak by bylo lepší, kdybyste tu otázku položili komisi. Pak eh, právní stát. Víte, že to ehm, si bere na, svět, na starost předseda Barroso, samozřejmě ve spolupráci s námi, ale prostě on si toto bere na odpovědnost, pracujeme na tom a předseda Barroso mě vždycky říkal jaro, což je ovšem zcela eh, pružný prvek, protože na severu napřichází později, na jihu dříve takže budu mluvit s panem Baresem v tom smyslu, aby to eh, Jaro definoval spíše ve smyslu jihu. A pokud s ním budete mluvit, když se slyže někde potkáte, tak mu to také tak řeknete, že byste chtěli, aby to bylo co nejdřív. Myslím si, že v podstatě už to máme hotové, takže spíše je otázka, kdy se to bude, nebo kdy to pan předseda komise Baroso bude prezentovat. Váš kolega už, Bronci už tady není, takže nemusím reagovat. Eh, paní Infeld. Zpráva ohledně cestovní mapy pro osoby LGBT. Já vlastně už několik let od začátku mé činnosti se snažím eh, zajistit soustavné dodržování nových evropských eh, pra, eh, zákonů, tak aby byly v souladu s článkem 21 z listiny základních práv. Mohu uvést i příklad, například směrnice o kvalifikacích, která předpokládá ochranu Týká se to například povolení k pobytu a podobně. A my jsme do toho dali i sexuální orientaci eh, jakožto důvod pro stíhání a tudíž jako i důvod, proč se může někdo ucházet o azyl v rámci evropských eh, předpisů. Prostě snažíme se dělat tohle systematicky. Kdykoliv něco komise předkládá, tak se to v tomto duchu analyzuje a pak přijímáme taková opatření, která se jeví být nezbytná také velmi pečlivě prosazujeme práva LGBT eh, v rámci legislativy, která už je v platnosti. Například eh, rovnost, směrnice o rovnosti v zaměstnání. My už jsme zahájili celou řadu eh, řízení pro porušování této směrnice. A pravidelně také eh, se dotazujeme v členských státech a tam, kde eh, stát eh, odmítá například právo volného pohybu těmto osobám. Například připomenu Maltu, ale byly i jiné případy. Tudíž my to děláme velmi systematicky a v nových na, na, z návrzích, například pokud jde registrované partnerství v souvislosti i s majetkovým režimem a podobně, tam všude dáváme neutrální definici. Tudíž, když členský stát akceptuje nebo přijím e, sňatek, pak e, druhý, jiný členský stát nemá právo neakceptovat důsledky takového sňatku. Tudíž v naší běžné práci, a mohla bych vám tady uvést mnoho příkladů, myslím si, že už jsem to uváděla i na konferenci v Hagu, byly, uváděla jsem všechny ty případy, eh, o kterých se jednalo a my jsme to vždycky soustavně uplatňovali a uplatňujeme na všech eh, politických úrovních. Eh, přístup k dokumentům já vím, že tady existují rozdílné názory mezi některými eh, členy parlamentu a naší institucí. A nerada bych eh, nějak zasahovala do toho. Ale někdy eh, je to opravdu záležitost vysoce citlivá. A nechala bych to spíše na experty s, naší, s nimiž to diskutujete, myslím tím, kteří předkládají naše stanovisko. Paní Bauer zmínila velmi obtížnou otázku. Ona už tady sice není, ale i tak bych na to chtěla zareagovat, protože si myslím, že to je odpověď, kterou zajímá mnoho kolegů a je to otázka dětí eh, v rozvedených manželství. Protože velmi často Tady máme omezené pravomoce. Já i spolupracuji s ministry spravedlnosti na některých přeshraničních obtížných kauzách, na které jsem byla upozorněna. A tento dialog v některých případech skutečně zafungoval, byť v jiných ne. A otázka, kterou položil pan Ross, já už si myslím, jsem na to odpověděla předtím jak co se týče DPA a ochrany, tedy inspektora ochrany údajů a pravidel. Pokud jde o EPPO, e, e pan Jakolino už tady je a vždy od jak živa bylo jasné, že tento návrh vyvolá diskusy to bylo jasné už těm, kdo sepisovali smlouvu, protože ty do ní zapracovali velice specifické ustanovení o tom, co bychom měli nebo co máme dělat, pokud tady nebude jednomyslnost eh, ohledně předloženého návrhu. Určitě víte, že některé členské státy jsou v podstatě mimo tento projekt. Je to Spojené království, Dánsko, Irsko. A e, jiné o tom e, návrhu diskutují. Někteří, některé jsou zcela určitě pro a jiné si zcela určitě v té, skladou teprve otázky. A ta diskuse bude pokračovat také řecké předsednictví z toho eh, to pokládá za jednu ze svých priorit. Bude se tím zabývat řecký minister, uvidíme, zda se dospěje k jednomyslnosti a pokud ne, pak eh, bude třeba eh, učinit další krok podle článku 86 smlouvy a ten další krok znamená posílená spolupráce minimálně se toho musí účastnit devět členských států a já e, jsem si jistá, že jich bude hodně víc než devět těch členských států, které e, si budou přát se zapojit do posílené spolupráce. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně, za veškeré vaše podrobné odpovědi. Paní Gomeš žádá stručně o slovo, má krátký dotaz. Uh, paní komisařko, chci se vás zeptat, proč říkáte, že ta protikorupční zpráva zaznamenává nějaké potíže, protože my jsme ji očekávali v letošním roce. Já jsem to neřekla. Já to jsem slyšela. Ne. Protikorupční zpráva. To je zpráva paní Malstrom. Otázka, ovšem, která mi byla položena, se týkala Rumunska a rumunského zákona o odstranění vynětí korupce tedy z, eh, z těch z civilních um, přestupků. Eh, to znamená, týkalo se to spíš obavy toho, eh, zda v některých státech boj s korupcí se nezadrhává. Ale vůbec jsem se nechtěla vyjádřit ke zprávě paní komisařky Maltromové. K tomu jsem nic říct nechtěla, protože nevím přesně, jak na tom je s touto zprávou. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům. Vždy jste u nás vítaná. Nyní pod bodem 6 máme otázku sídla Cepolu. A e, maďarský ministr, kterého jsme e, pozvali, je přítomen. Jsou tu i kolegové, takže myslím, že můžeme pokračovat. Já navrhuji pokračovat v tomto jednání rovnou. A poprosit pana ministra, aby se usadil. people who wish to leave the room to leave. Kdo potřebuje opustit sál, tak může odejít, abychom mohli pokračovat. Další bod na pořadu jednání je sídlo agentury eh, CEPOL, Evropské policejní akademie. As you know, that Funguje nám to. As you know, Sapol is now located in... Jak víte, tak Sapol je v Bramshilu ve Spojeném království, ale to, ta lokace bude uzavřena v roce 2014. Spojené království už nechce být sídlem této agentury. Rada přijela rozhodnutí v říjnu na základě toho doporučené další místo je Budapešť v Maďarsku. 25 členských států předložilo legislativní návrh v tomto směru, nebo podpořilo, proto tu máme ehm, pana ministra vnitra Šandora Pintera. Všem změna CEPOLu vyžaduje změnu právního aktu prostřednictvím eh, procesu, v němž budou spolu rozhodovat rada i parlament. A proto jsme přizvali i právní službu, aby stručně představila právní stanovisko, které si vyžádal výbor Libe. A vyslechneme také zástupce litevského předsednictví, který řekne, jak bude probíhat práce v radě, jaký je časový plán. Po všech těchto prezentacích bude Eh, budou na řadě kolegové a budou moci položit otázky. Takže pane ministře, prosím. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Eh, pane ministře, jsem eh, velmi potěšena, že jste přijal naši nabídku a pokud mi dovolíte, tak nyní budu pokračovat anglicky, protože jsem předsedkyní. Ale nyní máte vy slovo, pane ministře. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám především za eh, tuto možnost, kterou jste nám dali a že budeme moci předložit eh, kandidaturu Maďarska, protože se ucházíme o to, abychom mohli mít na maďarském území sídlo Evropské policejní akademie. Dovolte mi, abych řekl něco, co je poněkud subjektivní. Nesouvisí to tak tolik eh, s tou uh, Eh, kandidaturou v roce 90 a v roce 1991, to je tedy v době těch revolučních změn, já jsem byl policejním prezidentem a tenkrát jsem měl eh, možnost eh, vést tuto transformaci. Tenkrát jsme obdrželi pomoc od Nizozemska, Belgie a také od našich sousedů, od Rakouska, také Švýcarsko nám pomohlo A díky této podpoře jsme byli schopni eh, přeměnit velmi rychle policii v Maďarsku, tedy přeměnit ji na demokratický orgán. A potom, co byla formulována očekávání, tak z těchto očekávání jsme vyšli a naším cílem bylo vytvořit eh, policii, eh, která by eh, splnila očekávání demokratické společnosti. My jsme tenkrát došli k závěru, že toto bude možné jenom v případě, že budeme provádět školení. A je důležité také, abychom chránili občany. A když se třeba někdo dostane do potíží, tak každý ten občan musí e, vědět, že ta pomoc přijde. A stejně tak, jako když někdo se dopustí trestného činu, no tak tento pachatel e, si musí uvědomit, že bude postižen, že dojde k postihu. Takže tady se jedná tedy o to, abychom tenkrát, jsme stanovili očekávání, požadavky a proto pro nás bylo také důležité vytvořit vhodný rámec pro školení. To je tedy taková moje vzpomínka subjektivní. Já jsem opravdu velmi aktivní v této oblasti. Eh, my jsme zavedli všechny tyto eh, evropské normy. Jak říkám, já se snažím být velmi aktivní a naším cílem je, aby policejní akademie CEPOL mohla provádět svoji práci co neučiní. A nyní bych přistoupil k té objektivnější eh, stránce naší eh, prezentace. Rada, komise a vy, vážení poslanci a poslankyně, jste 19. července 2012 schválili společné prohlášení. A v tomto společném prohlášení byla stanovena zcela objektivní kritéria, kritéria, která musí být splněna, tak, aby se mohla eh, určitá země eh, hlásit a zajímat o to mít na svém území sídlo této akademie. A před eh, deseti lety můžeme říci, šéfové států a vládce rozhodli, že co se týče sídla agentur, tak, že se upřednostní eh, ty země, které vstoupily do EU v roce 2004. Eh, Budapešť tedy splňuje tato kritéria, tedy ta objektivní kritéria, eh, ta, která jsou ve společném prohlášení. Také splňujeme hledisko toho, že jsme eh, novým členem, nebo že jsme byli tím novým členem, který mm, by měl být upřednostněn a v žádném tomto novém členském státě ta agentura není. A když se nyní eh, podíváte na obrazovky, tak vidíte, že jsme schrnuli všechna tato objektivní kritéria, tedy eh, jednoduchý přístup eh, na místo sídla, potom mít vhodné možnosti, kancelářské prostory, potom také, aby byli osvobozeni Mm, zaměstnanci CEPOLu, diplomatická stránka věci, a potom výsady a potom také otázka mm, dětí, zaměstnanců CEPOLu, aby měli možnosti chodit do školy a také přístup ke zdravotnictví a na pracovní trh. E, Budapešť je opravdu velmi vhodným místem pro takovouto akademii a důkazem pro to by mohlo být, například to, že akademie byla zřízena v roce, tedy byla, byla zřízena eh, Středoevropská policejní akademie v roce 93, to eh, je rakousko-maďarská spolupráce. Je tedy máme s tím už tedy zkušenosti s tímto mezinárodním měřítkem. Eh, ILEA, International Law Enforcement Academy, má také sídlo v Budapešti. Spolupracovali jsme se FBI eh, při zřízení této akademie a od roku 94-95 eh, začalo fungovat tato akademie pro vysoké úředníky, pro státní zástupce z 28 zemí. Dokonce eh, máme ministra, eh, ministry, eh, vnit, tedy máme jednoho ministra vnitra, který studoval na této akademii a potom tedy jeho kariéra byla opravdu velmi úspěšná. CEPOL a tedy opravdu bez problémů funguje tady toto sídlo. Když se podíváme na zcela objektivní otázky, eh, například eh, Economist zveřejnil, že životní úroveň v Maďarsku je velmi vysoká. My spadáme pod stovku nejinovativnějších eh, měst Potom další věc. Eh, jak to vypadá s dopravní přístupností? Je jednoduché se dostat do Maďarska? Ano. Eh, z Londýna máme 10 denních přímých letů a tady vidíte seznam hlavních měst EU, takže pouze pět hlavních měst nemá přímý let do Budapešti. Je to například, eh, ale například z Lublaně se dostanete autem jednoduše do Budapešti. Budoucí policejní akademie by se nacházela eh, v centru města a letiště v Budapešti je pouze 22 kilometrů od centra a taky jsou tam velmi dobré možnosti, pokud jde o městskou hromadnou dopravu, kde se tato budova nachází. Nachází se ve, v centru, které se velmi eh, dynamicky rozva, rozvíjí. Je tam v blízkosti mnoho divadel, eh, také výborné dopravní spojení do jiných měst. A taková zajímavost, to bych vám nyní taky chtěl říci, co se týče našeho metra, tak to to naše metro bylo první, které začalo fungovat v roce 1896. Takže my máme nejstarší metro v Evropě. Také v Budapešti máme výborné možnosti pro volný čas, pro nákupy, máme ve městě a v blízkosti mnoho nákupních center. A ta budova by se nacházela Eh, velmi blízko eh, naší divadelní čtvrti. Ta budova samotná je eh, památkově chráněná. Maďarská vláda zrenovovala celou tuto budovu, i veškeré vybavení, nábytek je zcela nový, i technologie. A my bychom chtěli předat CEPOLu tuto budovu zcela zdarma, pokud se jedná o toto využívání. a my bychom tuto budovu poskytli CEPOLu od 31. srpna 2014. Co se týče nákladů na bezpečnost a na údržbu, tak to zaplatí maďarský stát a to po dobu minimálně deseti let. Toto tímto tedy přispějeme do rozpočtu EU. Eh, potom další věc, jak to vypadá se sportovním eh, vyšitím, eh, s volnočasovým vyšitím. Tady vidíte vybavení, takže kromě divadel a dalších možností jsou opravdu široké možnosti kulturního vyžití, umění. V naší budově se může hrát basketbal, házená, e, tenis, různé druhy e, sportu, různé e, posilovny, to jste viděli všechno na obrázku. Takže vidíte, jak je to opravdu velmi dobře vybaveno. A potom, co se týče dalších výhod, Mm. ti, kteří tam budou pracovat, tak budou mít diplomatickou eh, imunitu, budou požívat těchto výhod a prostě všechny ty obvyklé eh, diplomatické výhody. A další věc, velmi důležitá, rodinní příslušníci. Rodinní příslušníci se budou cítit velmi dobře v Maďarsku. A kde mohou chodit do školy? My máme mnoho škol v Budapešti, které, eh, kde se vyučuje eh, v angličtině a v němčině jsou tady velké možnosti pro děti, co se týče základních škol i dalších škol pro skupiny věkové 6 až 14, takže tady vidíte počet těch anglicky jazyčných škol a s výukou v Němčině, ve francouzštině a ve španělštině. A potom vidíte, že i že na eh, univerzitě eh, se, na univerzitách se dá chodit na kurzy, které budou v Němčině a v angličtině. Zdravotnictví. Zdravotnické služby se nacházejí zcela blízko. Máme eh, velmi blízko všeobecnou nemocnici a další zdravotnická zařízení. A v případě, že by rodinní příslušníci chtěli si také hledat práci, tak u nás jsou také eh, dobré možnosti na trhu práce. U nás sídlí mnoho mezinárodních eh, společností, eh, ta, jejich sídla jsou nedaleko, jsou tam banky, finanční ústavy. A zde mohou rodinní příslušníci těchto zaměstnanců pracovat v cizojazyčném prostředí, kde se hovoří anglicky či francouzsky. To, co vám můžeme nabídnout, je tedy v souladu s kritériemi. Já si myslím, že eh, můžeme vyhovět eh, očekávání parlamentu a, parlamentu a rady a také eh, splnit očekávání komise v Maďarsku zatím žádná decentralizovaná agentura není a já bych chtěla říci, že eh, rada podpořila jednomyslně naši kandidaturu a já jsem přesvědčen, že i vy nás budete moci podpořit. A nyní bych vám chtěl promítnout krátký eh, film, kde uvidíte, jak eh, bude vypadat v budoucnosti tato budova aby eh, se stala opravdu velmi eh, příjemným prostředím pro CEPOL. Děkuji vám za pozornost. A, akkor eh, még egyszer köszönöm a... Děkuji vám ještě jednou, pane ministře za vaše vysvětlení. Sekretariát mi řekl, že bychom měli dát možnost pokládat otázky ministrovi rovnou teď, protože v pět hodin bude muset opust, nás opustit, takže rovnou vám dávám slovo, poté dáme slovo právní službě a pak litevskému předsednictví. Takže na seznamu paní Gens, pan Diaz Demera, paní Bauer, pan Tavareš. Takže paní Genč, prosím. English. Položím otázku anglicky, protože tady je to poněkud snadnější. Chci eh, po, vám poblahopřát k tomuto návrhu. Je to technického hlediska opravdu vynikající. Jsem rád, že tu vidím své rodné město se všemi těmi výhodami, které Budapešť skýtá jedné z těchto agentur, čili já to samozřejmě od srdce podporuji. Otázkou je politická podpora evropského návrhu. Slyšeli jsme několik protievropských komentářů a prohlášení a ze strany eh, premiéra, který Eh, považuje Evropskou unii za jakási nepřejít nepřítele Maďarská. a vy se sne, snažíte, musíme samozřejmě vynaložit úsilí, přilákat tuto agenturu do Budapešti. Já doufám, že to tak nakonec dopadne. Ale já nechápu tyto kontroverze. Nechápu, jak lze tyto dvě věci eh, sladit. Další věc, kterou chci zmínit. Možná jste slyšeli některé výhrady zde vyjádřené na výboru LIBE týkající se demokracie a právního státu ve vztahu k nedávno nastoupené maďarské vládě. A bylo také řečeno, že by mohla vzniknout eh, tato otázka ohledně toho, jestli je to optimální eh, rozhodnutí takovou agenturu nyní převádět do Budapešti, do Maďarska. Já doufám, že příští maďarská eh, vláda bude mít eh, lepší výsledky po této stránce. Já doufám, že to je rozhodnutí dlouhodobějšího charakteru, ale byla bych ráda, kdybyste mohl něco na toto téma říci. Právní služba tomu také trošku něco řekne po nás. To je samostatná otázka, ale chtějí zmínit také pár věcí. Máme určité obavy ohledně celého tohoto řízení, jak to bylo rozhodnuto v radě, bez účasti parlamentu a bez účasti eh, příslušného výboru parlamentu. Ale o tom se můžeme bavit ještě později. Pan Díaz Demera. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já když eh, žádám o slovo, tak to je po vyslechnutí eh, zprávy eh, právní služby parlamentu. Takže zatím se jenom omezím na to, že poděkuji panu ministrovi za tyto informace. Ale já, kde bych chtěl vyjádřit svoje námitky, je tam kde se hovoří o postupu. Takže já bych si chtěl počkat na to, co řekne právní služba. Děkuji vám, pane ministře, a že jste přišel mezi nás. Bauer. E, děkuji vám, pane ministře, za vaše vysvětlení. Já se omlouvám, že jsem přišla později, ale zároveň Eh, souběžně jsem musela hlasovat v jiném výboru. Já bych se také chtěla zeptat na otázku postupu. Jak na tento postup nahlížíte? Jestli jsem to dobře pochopila, eh, tak se jednalo o návrh a nejde ještě o rozhodnutí. Takže já bych se chtěla zeptat, eh, v jakém stádiu se v tomto postupu nacházíme protože z hlediska návrhu komise je to, myslím, velmi důležité. Eh, thank you, Mrs. Bauer. Děkuji a slovo má pan Tavareš. Sepen, minister Ur. Um, I would like to, to, well... Já bych rád odkázal k tomu zprávě pana Demery a také k té procedurální zas, o tom postupu tak bych rád vyslechl nejdřív právní službu a pak případně k tomu sám něco řekl. Takže případně znovu požádám o slovo. Mohu všem však říci, že tady hovořím jak z titulu stínového zpravodaje eh, o pláste Europolu, tak i zpravodaje k usnesení Evropského parlamentu o stavu základních práv eh, a právního státu eh, a eh, v Maďarsku. A to v, té, v tom prvním případě připouštím, že je to postup poněkud matoucí a poněkud nepřehledný. Evropský parlament stále rozhoduje o otázce Europolu je tu stále ještě návrh od Evropské komise sloučit i CEPOL s Europolem ve stejném sídle. Já jsem proti tomuto sloučení, vždycky jsem byl proti tomuto sloučení v rámci své skupiny. A tím by se otvírala tedy možnost CEP, umístit CEPOL do Budapešti nebo někam jinam. Já bych nejen byl rád, aby CEPOL byl v Budapešti, ale zejména bych byl bych rád, aby byl Cepol Budapešti, je to skvělé město, ale celkově instituce Evropské unie musí lojálně spolu spolupracovat. A pravdou je, že Evropská komise již zahájila právní řízení, parlament a rada byly na stejné straně a musíme však eh, respektovat právní pravidla, musíme počkat na to, až bude dokončeno jedno právní, eh, jeden právní proces, než zahájíme další. Čili nebude uh, ohrožen právní návrh komise tím, že v radě bylo konstatováno, že je to neadekvátní, neodchylujete se neodchylujete se svým způsobem od povinnosti loajální spolupráce. Pak si vyslechneme samozřejmě další podrobnosti. Otázka je, jestli chápete, že toto rozhodnutí musí přijmout i Evropský parlament jakožto spolu rozhodující instituce. Ta druhá otázka bude jednoduchá, nebudu zmiňovat teď všechny podrobnosti, které máme k naší zprávě o právním státu a základních e, svobodách. Maďarsku. Ale trošku je tu návaznost na to, když na policejní spolupráci, když má být CEPOL v Budapešti. Není to sice ve zprávě parlamentu, ale ve zprávě OSN. Paní Naví Pilaj, komisařka pro lidská práva, říká, že pasivita policejních eh, složek v otázce útokům proti menšin podkopávají důvěru těchto menšin v policejní orgány Maďarska. A chci, abyste nám řekl, pane ministře, do jaké míry ty výsledky policie maďarské se zlepšily v této tak důležité otázce, kterou zmiňuje zpráva OSN a zajímalo by mě, pokud nedošlo ke zlepšení, co se chystáte dělat a jak hodláte v rámci té snahy mít CEPOL v Budapešti, využít eh, této skutečnosti jako určitou pobídku k zintenzivnění kroků eh, v případě tedy výsledků a jednání policie ve vztahu k menšinám. Dobrá, už jsme tedy vyslechli po, po odpovědi ministra budeme mít možnost vyslechnout i právní službu. Ano, můj příspěvek, právě jsem řekl právě za předpokladu, že vyslechneme právní službu, potřebujeme nejprve právní podrobnosti, než vyslechneme ministra. Souhlasíte se mnou? Musím dát nejprve slovo ministrovi, aby odpověděl otázky, které byly položeny jemu, pak vyslechneme právní službu. Těch otázek je hodně. Kolega Diaz Demera právě proto řekl, že otázky na právní službu položí. Eh, samostatně pak máme také litevské předsednictví, které bude moci zodpovědět na některé otázky pokud se to bude týkat rady a předsednictví. Ale teď jde o to, abychom nechali pana ministra zodpovědět eh, otázky, které byly položeny přímo jemu. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si pozorně vyslechl vaše dotazy a musím říci, že jsem byl potěšen, protože mm, žádná ta otázka se netýkala toho, zdali je Budapešť vhodným sídlem pro CEPOL. E, nikdo nepochyboval o e, tom, že by tato kritéria nebyla splněna. Protože je jasné, že co se týče Eh, těchto hledisek, pro která jste i vyhlasovali. Takže, že tato kritéria byla eh, splněna, to je jasné. Ale já vám samozřejmě odpovím na vaše dotazy. Začnu paní Gens. Vy jste se zeptala, eh, zdali ministerstvo vnitra dostává podporu. Já musím říci, že ano, já mám politickou podporu, všichni poslanci a všechny strany, které jsou v parlamentu i které nejsou, tak souhlasí eh, s tím, aby CEPOL byl v Budapešti. Samozřejmě každý občan chce, aby žil co nejbezpečněji. A musím říci, že Každý se chce cítit eh, bezpečně po celé Evropě, doma i kdekoliv jinde v EU. A je eh, tedy důležité, aby eh, policisté dostávali všude stejné vzdělávání. To je naším výchozím bodem. Všechny politické strany s tím souhlasí. Já vám mohu tedy říci s potěšením, že požíváme stoprocentní politické podpory. A to, že tato vzdělávací střediska tak dobře e, fungují, jsou důkazem proto, že i maďarská policie fungovala vždy demokraticky. Nikdy se o tom nepochybovalo. A můžu se obrátit i na výsledky ankety, která byla nedávno zveřejněna, můžu vám ty výsledky poskytnout. Maďarští občané byli dotázáni, k eh, jakým úřadům plně důvěřuji. Takže první byla eh, Akademie věd na prvním místě a na druhém místě byla policie. Eh, takže my jsme takto naše občany přesvědčili, že jsme demokratickým orgánem a velmi důležitým eh, příspěvkem je také eh, ta podpora, kterou dostáváme ze strany Evropské unie v oblasti vzdělávání. A chtěl bych ještě říci, že ministerstvo vnitra rozšířilo svou oblast působnosti my jsme eh, změnili eh, trestní, upravili trestní zákonník a také eh, tam byla zapracována procesní práva, evropská pravidla a evropské standardy. Všechna tato pravidla byla opravdu zapracována do maďarského trestního zákonníku, takže se jedná opravdu o nejvyšší standardy. Na konci tohoto eh, eh, řetězce samozřejmě stojí justiční orgány. Co se týče eh, právních otázek, tak tam nebudu zasahovat to, přenechám právní službě. Existují určité ale zásady, které byly vypracovány na půdě rady a které byly přijaty jednomyslně. Jedná se tady o tyto zásady. Jedná se o jmenování, o kandidaturu. A toto jmenování musí být potom předloženo ke schválení e, parlamentu a komisi. Nejedná se tedy o to, že rada něco jednomyslně nebo jednostranně rozhodla, Rada se tedy eh, rozhodla, že eh, Budapešť je kandidátem pro sídlo Cepolu, ale proto já vás chci požádat i o vaši podporu. My potřebujeme podporu ze strany parlamenta a komise. A nyní k tomu, co řekl pan Tavareš. Vy jste se zeptal, zdali eh, parlament zde spolu rozhoduje. Eh, ano, samozřejmě, bez souhlasu eh, parlamentu vlastně toto rozhodnutí rady není možné. Já nevím, eh, zdali se parlament už rozhodl, zdali už existují eh, nějaká stanoviska ze strany parlamentu. Já si nejsem jist, protože během přípravy mi bylo řečeno, že parlament se ještě nerozhodl. A samozřejmě my to nechceme také uspěchat. A chceme také počkat na to, co řekne komise. A jak se poté rozhodne samotný parlament. Z politického hlediska zde nevyvstává otázka, zdali se jedná o věc politickou technické záležitosti, na to si ještě zaměříme. K té zprávě OSN a k těm eh, zásahům eh, policie proti menšinám. V Maďarsku máme opravdu eh, problémy s Rómy, s romskou menšinou. V roce 2010, v roce 2011, kdy jsem převzal tento úřad, tak jsme měli opravdu skutečné problémy. A možná ten policejní zásah nebyl vždy v pořádku. My jsme se ale snažili toto eh, vyřešit se vzděláváním, pomocí celoživotního vzdělávání, pomocí eh, od Norska, Švédska, jestli si to dobře pamatuju, také jsme eh, dostali návrhy z Dánska. Byl vypracován takový mm, studijní plán a bylo to pro eh, policejní úředníky, také pro ehm, zaměstnance místních eh, úřadů. Byl eh, vypracován takovýto studijní plán a díky těmto vzdělávacím programům potom nedošlo k žádným těmto zásahům vůči menšinám. V Maďarsku máme určitou specifičnost a to, že eh, menšiny eh, eh, mohou být, mají určité poradní orgány a tyto, tyto rady jsou požádány o pomoc v případě, že existují nějaké problémy. Takže já mohu říci, že po těchto opatřeních, ke kterými jsme přistoupili, jsme pokročili v této oblasti. Nevím, jestli jsem nezapomněl na některý dotaz. Ještě ano, postup. 25 členských států eh, podpořilo naši kandidaturu. Pokud nejsou další otázky, tak se obrátím na právní službu parlamentu, aby se zamyslela nad eh, otázkou tedy toho právního posudku, který, eh, který požádal Líbe. Jinak děkujeme panu ministrovi za to, že představil maďarskou kandidaturu k sídlu Cepolu bude muset nás opustit přesně v pět. Takže až nadejde doba, tak eh, prosím můžete odejít případně. Právní služba. Je. Thank you, chair. Já děkuji, paní předsedkyně. Eh, v listopadu jsme od vás dostali žádost o právní stanovisko ohledně právního základu a rozhodovacího postupu, který se má použít pro změnu sídla Evropské policejní akademie. Bylo položeno několik otázek a já se vynasnažím stručně předložit odpovědi a hlavní závěry, k níž jsme dospěli. První otázka. Zda eh, vzhledem ke vstupu v platnost Lisabonské smlouvy řádný legislativní postup je správným postupem pro zapojení parlamentu do změny rozhodnutí o CEPOLu. My jsme dospěli k následujícímu závěru. Od Eh, vstupu v platnost Lisabonské smlouvy správný právní základ pro změnu eh, tohoto rozhodnutí je článek 87.2b smlouvy o fungování Evropské unie. Je to jedno z těch ustanovení smlouvy, které nahradily článek 30 bývalé smlouvy o Evropské unii, což byl právní základ rozhodnutí o policejní akademii. Článek 87 odstavec 2 bod B Eh, předpokládá použití řádného legislativního postupu. Druhá otázka v podstatě eh, byla eh, složena ze dvou. První, zda proces rozhodování, postup rozhodování by měl být odlišný vzhledem ke skutečnosti, že snaha o změnu rozhodnutí CEPOL se týká jeho sídla. Odpovědí tady je ne. Jediný způsob, jak je možné změnit článek 4 rozhodnutí a CEPOLu, je prostřednictvím řádného legislativního postupu. Druhá otázka. Zda článek 341 smlouvy o fungování Evropské unie se vztahuje na tento případ. Článek 341 se vztahuje k ustanovení sídla institucí unie. CEPOL ale není jednou z Evropské z institucí Evropské unie a proto článek 341 smlouvy o fungování Evropské unie se na něho nevztahuje. CEPOL eh, je mm, něco nad tím. Třetí otázka eh, byla na právní status společného přístupu k decentralizovaným agenturám Evropské unie a zda toto má nějaké právní důsledky na postup, jimž se pozmění rozhodnutí CEPOLu. Odstavec 5 společného prohlášení parlamenty Rady a komise o decentralizovaných agenturách celá jasně říká, že jak společné prohlášení, tak i e, společný přístup e, mají právně nezávazný charakter a e, proto nějak e, nemění atribuce institucí, co se týče legislativního postupu. Proto tento dokument nemá právně závazný status a neznamená žádnou právní povinnost, e, která by se vztahovala na instituce Evropské unie a její legislativní sbor. Instituce sami se zavazují brát v úvahu společný přístup v kontextu budoucích rozhodnutí, která budou učinit o agenturách Evropské unie. To ovšem neznamená, že by společný přístup měl nějaké právně závazné důsledky na legislativní sbor a legislativní postup, který se má použít pro pozně, změnu článku 4 rozhodnutí CEPOL. Čtvrtý dotaz se týkal závažnosti a důsledků politického rozhodnutí ohledně dočasného přenesení sídla CEPOLu eh, během které bylo učiněno během Rady eh, pro spravedlnost a vnitro 8. října. Změna sídla Cepolu bude požadovat buď, aby rozhodnutí o CEPOLu bylo novelizováno, anebo aby byl přijat nový legislativní akt, jimž by bylo toto rozhodnutí zrušeno. Obě alternativy by si vyžádaly použití postup, eh, ustanovení smlouvy, které momentálně platí. V případě CEPOLu je to článek 87 odstavec 2b, jak už jsme říkali, který eh, znamená i použití řádného legislativního postupu a jimž Rada a parlament jsou jakožto spolu legislativní orgány na stejné úrovni. Politické rozhodnutí, které bylo učiněno během Rady o spravedlnost a vnitro, nemohou vést k odchylce od procesu rozhodování nastaveného ve smlouvách. Ani to nemá žádný závazný dopad na parlament. Dočasný charakter aktu nemá žádný dopad na postup přijetí nebo novelizace tohoto aktu, to je nadále ten, který je zakotven ve smlouvách. Z toho vyplývá závěr, že politická dohoda Rady přesídlit se po do Budapešti, byť dočasně, z právního hlediska představuje pouze politickou dohodu, kterou je třeba vzít v úvahu ze strany institucí, ale která nemůže nikterak omezit prerogativa parlamentu v rámci řádného legislativního postupu. První dotaz se týká vztahu mezi navrhovaným nařízením o Europolu a mezi eventuální legislativní iniciativou v rámci článku 76 smlouvy o fungování Evropské unie změnit sídlo CEPOLu. Článek 76 smlouvy stanoví, že akty v oblasti eh, spolupráce soudní v trestních a, a policejních záležitostech může vycházet buď z návrhu ze strany komise, anebo z iniciativy minimálně čtvrtiny členských států států. V tomto případě iniciativa členských států v rámci článku 76 eh, se projevila v návrhu novelizovat rozhodnutí o CEPOLu. Dokud nebude eh, zrušeno rozhodnutí o CEPOLu, je to pořád existující akt a tudíž je možné ho novelizovat, byť existuje návrh, který se projednává a o němž se jedná a který by eventuálně mohl vést k eh, zrušení rozhodnutí o CEPOLu, jako to navrhované nařízení o Europolu. Ohledně toho, zda prerogativa parlamentu by mohla být podkopána v případě iniciativy v rámci článku 76 smlouvy, e, v případě že by takováto iniciativa se projevila v návrhu novelizovat rozhodnutí o CEPOLu, pak odpověď je, že bude třeba uplatnit jako e, patřičný řádný legislativní postup. Zda původní návrh přichází od komise nebo jako iniciativa od členských států, nemá žádný důsledek ohledně toho, jaký právní legislativní postup se uplatní. V obou případech je to totéž. Tudíž v případě iniciativy v rámci článku 76 smlouvy parla, prerogativa parlamentu nebudou podkopána. Takováto iniciativa vyžaduje použití řádného legislativního postupu pro příležitost přijetí navrhovaného legislativního aktu. Znamená to stejný postup jako ten, který se má použít pro schválení eh, nařízení o Europolu. To byly velice stručně eh, závěry, k ním jsme dospěli v našem právním stanovisku. Máte-li nějaké dotazy, ochotně je zodpovím a tím vám děkuji, pane, paní předsedkyně, za pozornost. Takže, vážení kolegové, Teď se musím zeptat, zda chcete hned si vyslechnout litevské předsednictví nebo teď klást dotazy a pak si poslechnout litevské předsednictví. Souhlasíte s tím, abychom si nejprve poslechli litevské předsednictví a pak budou dotazy. Požádám tedy eh, předsednictví o slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Sení Eh, poslanci výboru Libe a hostě, hosté. Je mi eh, nesmírným potěšením mít tuto příležitost eh, ilustrovat, jaká je pozice předsednictví ve vztahu k této iniciativě, která je svým způsobem navíc, protože původně nebyla určena pro naše předsednictví, ale byli jsme, tak říkajíc, nuceni hledat eh, nutná naléhavá řešení. Děkuji rovněž za velmi ucelená podrobná vysvětlení ze strany právní služby parlamentu, která většinou se ve velké míře shodují s našimi názory. víceméně všichni v tomto sále jsou si vědomi, že vyřešení této záležitosti bylo důsledkem jednostranného rozhodnutí Spojeného království eh, neumožnit trvání sídla Cepolu na britském území. A v červnu Rada pro spravedlnost a vnitro a výbor Líbe dospěli k názoru, že návrh nařízení Europolu, jímž komise iniciovala fúzi Europolu a Cepolu, i tedy nebyla přijatelná, byla zamítnuta. Za těchto okolností a s přihlednutím stávajícího politického cyklu a blížící se volbám jsme nuceni hledat rychlé a jednoduché řešení. Proto v říjnu, jak již bylo několikrát zmíněno, přijala rada jednomyslné rozhodnutí. V tom smyslu, že jakmile se CEPOL přesune z Velké Británie, bude v Budapešti. Je relevantní zmínit, že na základě toho 25 členských států, čili jednomyslnost, jednomyslná většina členských států představila legislativní iniciativu, nařízení, které mě, má měnit článek 4 rozhodnutí CEPOLu, kde se výslovně říká, že sídlo CEPOLu je ve Spojeném království. Tento text byl pak předložen eh, přeposlán Evropskému parlamentu a národním parlamentům. A chci zdůraznit také to, že návrh nařízení musí být schválen prostřednictvím procesu spolurozhodování mezi parlamentem a radou, jak eh, tady správně uvedla právní služba s ohledem na skutečnost, že nové sídlo v Budapešti by mělo být k dispozici do 31. srpna příštího roku, že Spojené království prodloužilo to sídlo na vlastním území pouze do září, tak musíme přijmout rozhodnutí před evropskými volbami do dubna Eh, příštího roku nejpozději. Tak, aby přestěhování mohlo proběhnout v létě. Nemáme mnoho času, ale já pevně věřím, že obě ramena legislativní budou schopna to zvládnout. My to za radu považujeme za společnou eh, aktivitu a uděláme vše pro to, aby bylo dosaženo rychlé dohody, neboť je v našem společném zájmu, aby CEPOL i nadále fungoval bez jakéhokoliv narušení činnosti, aby nezůstávali zaměstnanci v jakékoliv v žádné nejistotě. Proto vítám skutečnost, že zpravodaj již byl jmenován na stranu rady byly členské státy požádány, aby předložili své písemné připomínky k textu, o kterém se budeme bavit 10. ledna po e, prázdninách. A, takže já předpokládám, že naše trio partnerů bude nadále pokračovat ve spolupráci s Evropským parlamentem. Jsme otevřeni dalším jednáním. jak uvedla právní služba. Pokud jsou jakékoliv otázky, jsem připraven odpovědět. Děkujeme. A nyní požádám komisi. Zeptám se, jestli chce něco dodat. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu se vyjadřovat eh, k mm, přednostem té žádosti, té přihlášky, té žádosti tedy ze strany Maďarska, té kandidatury. O tom hovořil pan ministr, ale místo toho se pozastavím nad postupem z hlediska iniciativy členských států na kterou, které se dotkl také předchozí řečník. Služby komise momentálně připravují oficiální stanovisko komise k této iniciativě. A v mezidobí mohu říci následující. Za prvé, Komise bere na vědomí, že návrh usnesení, jim se mění rozhodnutí um, od CEPOLu, nehovoří o dočasném přestěhování agentury. Jak eh, řekl pan Taváreš před chvílí, připomeňme, že stále ještě máme na stole návrh um, nařízení o Europolu, o kterém zatím vedou diskuzi legislativní orgány. A jak bylo řečeno 17. října na tomto výboru, komise a návrh komise k o nařízení Europolu byl eh, veden snahou uceleným způsobem zlepšit účinnost policejní spolupráce a školení. Návrh vycházel ze dvou cílů. Na straně jedné funkčních synergií, na straně druhé úspor. A to v souladu s celkovým cílem reformy a v souladu s doporučeními eh, jsou ve společném přístupu o decentralizovaných agenturách, které schválili eh, tři institu- všechny tři instituce. Z těchto důvodů je komise přesvědčena, že otázka sídla Cepolu by neměla být vnímána izolovaně od širšího kontextu. Neměla by být řešena v širším kontextu té důležité legislativy, již je nařízení o Europolu. S ohledem na to iniciativa členských států a sídle CEPOLu má být hodnocena komisí ve světle těch dvou cílů, které jsem právě zmínila. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, a drazí kolegové. Zatím mám dva kolegy, kteří se chtějí vyjadřit. Pan Diaz Demera, Vanta Vareš. Děkuji vám, paní předsedkyně. 8. jsem vyjádřil určité připomínky a ty jsou dnes opravdu obzvláště aktuální, protože eh, pochybnosti, které se týkaly procesu, zde byly právě zmíněny. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za opravdu vědecký a technický přístup k této otázce. Já vám eh, blahopřeji právní službo. Musím říci, že jsem zcela stotožněn se zprávou právní služby od začátku do konce. Eh, my nechceme nijak zasahovat do kompetencí rady, ale zároveň zase nechceme, aby rada zasahovala do kompetencí parlamentu. Nyní bych ale chtěl být eh, konstruktivní a chtěl bych tedy vás vyzvat, abychom dospěli ke konsenzu mezi institucemi, abychom vyřešili tuto záležitost. Jak už jsem eh, řekl, částečně se ukázalo, že ten proces musí být řádný legislativní postup v souladu s číslem 87. A chtěl bych eh, říci radě eh, laskavě vítejte v klubu spolurozhodování. CEPOL není institucí 341. Ne, samozřejmě ne. Komunitární instituce jsou ošetřeny ve 13. Lisabonské smlouvy a jejich sedm a v žádném případě tam nejsou agentury. E, společný přístup pro agentury není, tak jak říkají v právní službě, není to právně závazný dokument. Tady mám důkaz o tom, že v té dotčené zemi je eh, Evropský institut pro inovace a technologii. To, co je eh, prozatímní nebo dočasné, tak to zde v žádném případě není ošetřeno v té hlavě 15 smlouvy o fungování Evropské unie. Politická dohoda Rady Říkám, politická dohoda rady, já ji mám písemně a také to tak praví právní služba, ne hlasování, nemám na mysli hlasování, ale právní dohoda rady nemůže mít žádný právní účinek a legislativní postup musí být řádným postupem, protože se musí zachovat veškeré výsady parlamentu co se týče ano, tedy k článku 76, ano a ano říkáme legislativnímu postupu. Ano, já samozřejmě to sdílím a sdílel jsem to dříve než vy všichni. Buďme spravedliví, když si eh, tady budeme něco přisvojovat, protože když se tady jedná o ten legislativní návrh, tak je poněkud pochybný z právního hlediska. A může se e, překrývat e, v otázce kompetencí. A navíc, tak jak hovoří e, samotná právní zpráva, zpráva práv, tak tam se píše, že jakmile bude existovat rozhodnutí CEPOLu, tak je možné toto rozhodnutí změnit nebo navrhnout akt o zrušení. Zrušení. I když komise už předložila návrh, který po tom, co bude přijat, povede k tomu, že zrušení od CEPOLu může být rozhodnutí o CEPOLu může být zrušeno. Takže kam by jsme došli, když jsme změnili článek 4 rozhodnutí rady. Jednalo by se tedy o zcela zbytečnou cestu, kterou bychom eh, si prošli. Takže já si velmi eh, pozorně vyslechnu eh, ten právní názor komise, tak jako tam hovořila paní Amiči. A než bych zacházel do dalších věcí, existují tady tři závažná rizika, která jsem zjistil tak aby se, eh, je to tedy ohrožení toho nového legislativního návrhu. Můžete to sdílet či ne, ale já bych tyto věci chtěl předložit, tady tato rizika, tak aby to bylo podrobeno názoru dotčených stran. První riziko. A říkali to, řekli to Britové. Britové jsou stále ochotni aplikovat 341. Britové říkají, že by se měla Upravit otázka zrušení. Neříkají, že tam, kde je Branzil, takže tam bude Budapešť. Ne, oni říkají úprava, novela toho zrušení. Proto to podepsali. Proto jakýkoliv poslanec by mohl předležit návrh o zrušení vůči článku 4. To je to první riziko. Druhé riziko je hlasování na plénu, protože plénu může říci ano či ne, a to je další riziko a s tímto rizikem se nepočítalo a já vám proto chci něco navrhnout na konci. A třetí riziko. Už několik osob jsme se k tomu vyjádřili a já především. To třetí riziko spočívá v tom, že Evropská komise už předložila návrh. A poslechněte si, jak se ten návrh jmenuje doslova. Je to nařízení týkající se agentury Evropské unie pro spolupráci a pro vzdělávání. Uh, v oblasti vymáhání práva Europol a prostřednictvím čehož se zrušují zruš, 2009-2005 eh, eh, žaj. Já jsem zpravodajem tohoto legislativního návrhu. Takže pokud toto eh, nařízení postoupí ku předu, tak se potom to všechno zruší. A jak ví pan Tavareš, už to pokročilo rychle ku předu. Takže, eh, paní předsedkyně, abych tedy eh, mohl toto ukončit konstruktivním způsobem, tak bych chtěl říci, že budeme-li postupovat eh, přirozeně tím legislativním řádným postupem, tak bychom měli dojít k dohodě mezi institucemi, tedy institut, dohoda mezi radou, parlamentem a mezi komisí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jo. Ano, děkuji. Pan Tavareš. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl položit eh, otázku radě předsednictví a zeptám se na to tež, na co jsem se ptal pana ministra Pintera z Maďarska. Chápete, že komise už přišla eh, s právním návrhem a že princip právní eh, spolupráce vlastně předpokládá, že eh, by se měly členské státy vzdát takových akcí, které by ohrožily mandát instituce Unie při jeho provádění. Tudíž, jak to můžete sloučit s tím, že se rada rozhodla o věci právního návrhu, který už předložila komise. Jak si myslíte, že to je s tím slučitelné, myslím, eh, se zásadou loajální a upřímné spolupráce? Druhou otázku mám na právní službu. Abychom eh, si vyjasnili, jestli jsem to pochopil správně jestli se nepozmění eh, rozhodnutí o CEPOLu, pak z právního hlediska E, bude mít neustále sídlo v Bransfru. Ano, a to znamená, že dotčený členský stát nadále bude muset provádět všechno nezbytné k tomu, aby tam to sídlo zůstalo, dokud nebude um, rozhodnutí zrušeno. Ptám se, zda tomu tak je, ano nebo ne. A druh, třetí otázka, ta vlastně znamená, co by měl parlament dělat teď. Parlament nemůže mít eh, překrývající se postupy spolu, v rámci spolurozvání ke stejné věci. A v jakém postavení by byl parlament? A to je otázka na nás na všechny, ale snad by nám k tomu řekla něco právní služba. V jakém by bylo, v jakém postavení z technického i právního hlediska by se ocitl parlament, pokud bychom jaksi sledovali obě cesty jed, na základě dvou návrhů, jednoho rady, jednoho e, e, komise, které jdou proti sobě. A za čtvrté bych se chtěl obrátit znovu na předsednictví rady a zeptat se, jak, eh, co, co můžete odpovědět na to, co řekla dnes komise, ale hlavně, eh, co bylo řečeno k tomu, když tady hovořil pan minister asi před měsícem a když bylo řečeno, že rozhodnutí komise bylo eh, technicky neadekvátní a politicky nevhodné, nedobře, nedobře nadčasované. Paní Gans, prosím. Děkuji. Já bych eh, se chtěla na to podívat z trochu jiného hlediska. A eh, ráda bych něco řekla v tom smyslu. Komise tedy vlastně nadále Eh, je, eh, argumentuje ve prospěch sloučení. Ale my už jsme několikrát o tom hovořili a několikrát jsme řekli, že politické skupiny eh, v tomto výboru nepodporují takové sloučení. Ale vidíme, že je tady neustálý tlak na CEPOL a já si myslím, že tak či onak je naše povinnost tento nejistotu ukončit. A my tyhle věci, dvě věci nějak propojujeme. Otázku eh, sloučení nebo naopak nezávislé cipolu a zároveň otázku sídla. Teď tady je návrh, aby se přesídlila z Brownsfieldu do Budapešti. A ptám se tedy komise, rady, ale také právní služby na toto. Jak bychom mě mohli postupovat co nejefektivněji, abychom tu celou nejistotu kolem záležitosti CEPOLu ukončili, protože to si myslím, že je velmi důležité, neméně důležité, než dokončit zprávu o Europolu i to je pro nás mimořádně závažné. Proto bych ráda eh, viděla nějaký jasný obrázek situace na konci této schůze. Jak eh, lze jednat pokud možno co nejefektivněji? Protože se nikdo z dalších kolegů nehlásí, tak dovolte, abych znovu požádala o slovo právní službu. Já děkuji, paní předsedkyně. Na, ohledně na eh, dotazu pana Tavareše. Nejprve bych chtěl zdůraznit toto. ta otázka nebyla úplně přesně nastolena, ale v, základě, v zásadě můžeme říci, že dokud rozhodnutí o CEPOLu nebude odvoláno, pořád je to akt, který platí a v zásadě je e, závazný pro Spojené království za účely poskytnout e, zařízení CEPOLu. A tady bych chtěl něco citovat. Ale samozřejmě, že to není povinnost eh, v samotném rozhodnutí o CEPOLu, ale musíme přihlédnout k dohodě o sídle mezi CEPOLem a mezi vládou Spojeného království. Je to článek 21 odstavec 3, ve kterém eh, se stanoví, že v případě že by sídlo Cepolu bylo přemístěno z území Spojeného království, pak tato dohoda přestane platit po přiměřeném období potřebném pro takové tý transfer pro vypořádání majetku Cepolu. Není to tedy úplně jasné, ale v zásadě je víceméně pochopitelné, že vláda Spojeného království je povinna zajistit eh, zařízení pro CEPOL teď k druhému dotazu. Myslím, že eh, ho položil rovněž pan Tavareš. Rozhodnutí o CEPOLu. Pokud by bylo pozměněno a mm, přijato nařízení Europolu navržené komisí, pak nařízení Eh, Europolu vlastně nahradí to pozměněné rozhodnutí, eh, rozhodnutí eh, o CEPOLu, ale to může být třetím pozměněno, čili může být pozměněné rozhodnutí o CEPOLu a později může být přijato nařízení o Europolu a to by pak znamenalo, že by tím zase se vlastně zrušilo rozhodnutí o CEPOLu. To je na volbu e, zákonodárců. Ale je to možné. E, přijetím nařízení o Europolu by bylo možné zrušit rozhodnutí o CEPOLu, jak říkáme v našem právním stanovisku. Nakonec pak tady byl dotaz e, ze strany paní Gans, myslím, a jak tedy postupovat, co dělat. Já si myslím, že to záleží na tom, Eh, Procese rozhodnou eh, zákonodárci, spoluzákonodárci. My prostě zdůrazňujeme. Důležitá je jedna věc, aby parlament v souladu eh, se společným prohlášením a společným pro, um, přístupem vzal v úvahu i stanovisko druhé instituce. Ovšem to není. Tyto nejsou dokumenty, které by byly právně závazné. A jediný postup pro pozměnění rozhodnutí CEPOLu nebo pro odvolání tohoto rozhodnutí je pořád a nadále no, řádný e, legislativní postup. Čili, ale tu volbu mají v rukou zákonodárci, pro co se rozhodnou. Děkuji, děkuji. A teď eh, slovo má znovu litevské předsednictví. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Vyjádřím se stručně. Stoprocentně souhlasím s vyjádřením právní služby parlamentu. Přístup rady byl následující. Ještě jednou musím zdůraznit, že tady se nejedná o žádné vytváření precedentu. Jsme, tak říkajíc, rukojmími e, eh, situace. Jakmile bude nějaká iniciativa, kterou zmínila komise k Europolu v procesu, jakmile e, nám bude jasné, že nebude dotažena do března, tak to bude opravdu jasné. Na druhé straně jsme v situaci, kdy e, Spojené království vyjadřilo záměr ukončit dohodu mezi Spojeným královstvím jakožto hostitelskou zemí a Cepolem na svém území. To správně zmínila právní služba. Čili tady jsou určité reálné okolnosti, na, na které je potřeba reagovat, je potřeba jednat. Jistě, že musí být dosaženo gentlemanské dohody mezi příslušnými orgány Evropské unie. Abychom tuto situaci vyřešili tak, že CEPOL, jakožto Evropská agentura zodpovědná za školení příslušníků, musí v první řadě mít možnost pokračovat ve své činnosti musí být eh, zbaveni nejistoty, kterou vyvolává současná situace. Komise hovořila o tom, o té podmí eh, dočasnosti, ale my máme mnoho možností najít kompromis v nadcházejících jednáních. Při využití řádného legislat- běžného legislativního postupu. Vyzýváme všechny instituce, aby našli pokud možno rychlé řešení. Zatím je to dočasné řešení, nic víc. Ministři využili svého práva bylo to právo definovat zemi a město, kde to by toto, kam by toto dočasné sídlo mohlo být umístěno. pokud eh, nedospějeme k dohodě, pak tato důležitá agentura nadále zůstane v nejistotě a nevím, kdo by z toho mohl mít jakýkoliv prospěch. Takže k tomu nemám co dodat. Děkuji. Uzavřu tuto rozpravu pro dnešek. Pane Tavareš, prosím. Mám jenom připomínku. Zástupce předsednictví řekl, že členský stát může ukončit dohodu. Ale právní služba řekla, že členské státy mají povinnost nadále zaručit sídlo na svém území. To je jenom do zápisu že předsednictví bylo požádáno, jaká kompatibilita je jeho kroků a princip lojality a na to nebylo zodpovězeno. Chcete reagovat? Ještě jednou. V tomto případě. Nám se tato situace nelíbí. Nelíbí se nám že Spojené království vyjádřilo záměr ukončit tuto smlouvu, tuto dohodu. Ale v té dohodě mezi Cepolem a Spojeným království je, je z, e, stanoveno, že lze tuto spolupráci ukončit. Je to téma, které nadále analyzujeme. Myslím si, že o všechny instituce v tomto směru potřebují ještě nějaké, nějaká další stanoviska, připomínky všech příslušných právních služeb ohledně toho, jaké případné sankce, jestli se vůbec použít to slovo, lze v tomto případě použít. Je tu určitý prostor k jednání ohledně toho, jak eh, zohlednit tuto nepravděpodobnou situaci, která by mohla nastat, jak ji vzít v potaz v rámci jednání. A dlužno říci, že mezi těmi 25 státy není Spojené království Irsko, Dánsko, neboť tyto státy mají samostatný status. Děkuji. Vzhledem tomu, že Chcete se ještě vyjádřit? Prosím stručně. Thank you very much. Velice děkuji paní předsedkyně za tuto možnost. Jak už komise měla možnost říci na předchozí schůzi tohoto výboru, a od té doby došlo k dalšímu pokroku. Komise eh, zaznamenala konstruktivní eh, postup, ke kterému dochází v rámci obou větví eh, legislativy. A komise by chtěla toho využít a i nadále povzbuzovat eh, tento proces a eh, podporovat pokud možno dohodu v prvním čtení. Já už jsem říkala, že pokud se komise týče otázka sídla CEPOLu by se měla nahlížet z hlediska funkčních a politických reform policejní spolupráce a školení. Eh, Paní tady zmiňovala, že je tady tlak na eh, fúzi, na sloučení a je jasné po měsících vyjednávání a na základě toho, co řekla komise, že my jsme ochotní posoudit vzájemně přijatelné uspořádání. Ovšem takové uspořádání, které by odpovídalo cílům synergie a racionalizace. A v tomto kontextu vysoce vítám návrh ze strany pana Demera, jakožto zpravodaje, aby byla eh, interinstitucionální dohoda, nebo lépe řečeno, aby se vedla mezi institucemi diskuse tak, abychom mohli posoudit i další možnosti, další směry dopředu. Mohli bychom třeba i zvážit eh, alternativu eh, společného sídla SEPOLu a Europolu, přičemž tyto agentury by si zachovaly každá svoji nezávislost a právní a funkční autonomii. I my e, v komisi si děláme starosti e, s s postavením CEPOLu a očekáváním jejich pracovníkům. A velice nám záleží na tom, aby se jim dostalo jistoty. Tím končím projednávání tohoto bodu a velice děkuji všem, kdo se účastnil této rozpravy. Bude jistě pokračovat. Děkuji také eh, kolegům za příspěvky a nyní přejdeme k dalšímu bodu a bude to bod číslo 7 na našem pořadu jednání. Přístup veřejnosti k dokumentům na, v letech 2011 až 2013. Spravodajkou eh, je paní Intveld. Asi si vzpomenete, že je to zpráva v rámci článku 104 jednacího řádu a už v posledních dvou zprávách, které byly předloženy, ta poslední byla zpráva Hautala Sargentiny, ale já nebudu teď zacházet do podrobností. Raději dám slovo paní Intveld, jenom bych chtěla dodat, že podle našich informací umožníme kolegům, aby opustili místnost, pokud si tak přejí. Prosím vás, rádi bychom pokračovali. Ano, měla bych být přísnější. Čili byli jsme informováni, že paní Somerovou nahradí pan Fos eh, jakožto stínový zpravodaj. Takže nejprve to bude eh, paní Intvald, následována stínovými zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu to trvalo poměrně dlouho, než eh, se tato zpráva zase dostala na program po právě paní Hautely, ale doufám, že po tomto funkčním období dojde k velice závažné a podrobné diskusi, co se týče transparentnosti a přístupu k dokumentům. Já osobně jsem přesvědčena, že to je základ zásadní pro budoucnost Evropské unie. Podíváme se na ten kontext, v němž je vypracována tato konkrétní zpráva. Především Momentálně pracujeme, eh, fungujeme v rámci nové Lisabonské smlouvy. Za druhé, Eh, nahromadila se také značná judikatura od eh, zveřejnění poslední zprávy a některé části této judikatury vyvolaly právě kauzy, které já jsem sama eh, přednesla před soudem Evropským v Lucemburku. A dále určitě neuniklo naší pozornosti, že občané se domáhají větší transparentnosti a přístupu k dokumentu. Komise a rada zejména často argumentují tím, že transparentnost by mohla eh, uškodit eh, situaci například eh, mezinárodním vyjednáváním, ale myslím si, že kauza akta prokázala, že je tomu přesně naopak, že právě nedostatečná transparentnost dělá škodu v vyjednávání. Proč? Protože lidé ztrácí důvěru. A myslím si, že hlavním předmětem diskuse by mělo být, jak můžeme změnit kulturu, jak přejít z té, od té staré kultury diplomatu, když Evropská unie byla projektem uh, diplomatu a uh, úředníků s kulturou um, utajování, jak můžeme přejít ke kultuře transparentnosti, otevřenosti a účasti občanů. Jde tedy o odpovědnost, o skutečnou demokratickou eh, Evropskou unii občanů. A ta musí být zodpovědná. Politikové se musí zodpovídat ze své činnosti, tudíž transparentnost je zcela zásadní pro legitimitu naší práce a pro získání eh, eh, důvěry občanů. Ta zpráva sama není moc dlouhá. Za prvé praktická poznámka. Já jsem zjistila, protože eh, trošku jsem to psala v rychlosti a zjistila jsem, že některé návrhy se dostaly do úvodních ustanovení a ne do článku, ale to napravím, až dojde na pozněvací návrh. Konkrétně se to týče KLM, eh, KI a K těchto recitálů. Já eh, bych nechtěla opakovat veškerá vynikající doporučení obsažená v předchozích zprávách, zejména ve zprávě Hautala. Takže jestliže je tady zmínka o doporučení ze zprávy Hautala, nebo respektive pokud tam chybí, tak vlastně má se za to, že to je zahrnuté. A já bych si přála, aby komise a rada zareagovaly na ta doporučení. A to je právě jedno z mých doporučení, aby ve výroční zprávě o transparentnosti a přístupu k dokumentům, aby zareagovaly na doporučení eh, obsažené ve výroční zprávě parlamentu. Další důležité doporučení. To je věc samozřejmá. Totiž, že my naléhavě si přejeme, aby došlo k revizi nařízení. Je nepřijatelné, že je to momentálně zablokované. Je třeba to odblokovat a do zápisu mohu říci, že jsem slyšela, že někteří kolegové by chtěli navrhnout, abychom mi prostě spolkli návrh Evropské komise a rady k menší transparentnosti, jenom aby se to vyřešilo a vyřídilo ještě před koncem eh, období. Ale já bych tohle nikdy nepodpořila, protože my to jsme tím dlužní občanům, abychom až do hořkého konce bojovali za větší transparentnost a odpovědnost, nikoliv za méně transparentnosti. Také jsem velice pro daleko lehčí postup. Momentálně jakožto občan a já teď sama s tím mám značné zkušenosti, protože sama jsem jako občanka si vyžadovala dokumenty. A když je upírán přístup k dokumentům, pak jediná možnost, která zbývá občanovi, je napadnout eh, u soudu toto rozhodnutí. To ovšem se tahne celá léta. Já například pět eh, let už vedu takový spor a pořád není konec na dohled. Potenciálně ale eh, to znamená také velké přímo prohybiční náklady. Měli bychom tedy udělat daleko jednodušší postup a je také samozřejmě možné obrátit se na řečníka obhájce lidských práv. Eh, Evropské unie, ombudsmana. To je jistě dobré, ale nikdo nemůže nikomu vnutit, prosazovat jeho rozhodnutí. Čili potřebujeme zase rychlejší, méně eh, eh, těžkopádná ustanovení, aby bylo možné urychlit řízení a snížit jejich náklady. Pak je tady další věc a myslím si, že to by se mohly už na tom dohodnout už dnes všechny instituce. Mít úředníka nebo představitele pro transparentnost, například v USA. E, všechny e, taková ministerstva mají takového úředníka, který odpovídá za to. Možná, e, že to není úplně ideální, ale mohli bychom začít tím, že bychom jmenovali takovéhoto úředníka, který by pak každoročně podával nezávislé zprávy. Dále navrhuji, aby všechny evropské instituce a agentury eh, museli zrevidovat své vnitřní postupy pro eh, eh, předkládání nebo pro oznamenání, oznamování nesprávné praxe, whistleblowing. To samozřejmě nemůžeme přímo označit, je to je to samozřejmě demokratický nástroj, whistleblowing je demokratický nástroj, ale měli bychom to brát jako prostředek, eh, ke kterému se uchylujeme jako k poslednímu útočišti, ale tito lidé, kteří oznámí něco nesprávného, by měli být patřičně chráněni. A výroční zprávy institucí o transparentnosti eh, a přístupu k dokumentům by měly být eh, přehledné, měly by všechny instituce používat stejný formát, abychom mohli je porovnávat, i ta čísla a vůbec obsah. A pak jsou tady také Eh, programy eh, z mírného zacházení, eh, je to, týká se to i hospodářské soutěže, je tady snaha ze své komise udělat určitou výjimku pro tyto programy, s kterým přichází komise. Já nebudu zacházet do podrobností, je to vysoce technické, ale každopádně jsem proti. A teď už se dostávám k závěru. Musíme se také zamyslet nad tím, jak se rutině používá um, důvod pro výjimku, jak se uplatňuje ze strany komise a výroby, zejména výjimka z důvodu ochrany mezinárodních vztahů, ta se používá příliš automaticky, příliš rutině a příliš široce. A a v judikatuře se to objevuje opakovaně. Proto je nepochopitelné, že Rada i komise odmítají e, provádět, e, uplatňovat rozsudky soudního dvora. Konečně pak potřebujeme mít postupy, kritéria a dohled, e, pokud jde o eh, klasifikované neboli utajované dokumenty a zasedání in, za zavřenými dveřmi in kamera. Teď máme pravidlo nebo předpisy pro transparentnost, ale pokud rada nebo komise nebo Evropský parlament nebo Europol nebo kdokoliv jiný se rozhodne nějaký dokument eh, označit za tajný nebo důvěrný, pak je možné to jedně napadnout u soudu, ale neexistuje žádný postup nebo pravidlo, podle kterého by se takto dokumenty klasifikovaly. A to potřebujeme. Proto vyzývám komisi, aby předložila návrh takovýchto pravidel a kritérií. A potřebujeme mít i nějaký mechanismus nebo orgán pro dohled, který by to zkontroloval, zda se to uplatňuje, protože zatím tomu tak není. A já, jakožto zpravodajka, jsem vysoce ochotná se podívat velmi kriticky i na praxi uplatňovanou Evropským parlamentem. My s chutí kritizujeme komisi a radu, ale e, byly by také případy proti Evropskému parlamentu. Například e, kauza, kterou, e, s kterou přišel k soudu nizozemský žurnalista. Měli bychom se držet toho, co sami kážeme i v praxi, i v rámci Evropského parlamentu. A pokud je o harmonogram, termín pro pozměvací návrhy je 13. ledna. Záměr je, aby v Libe se hlasovalo v únoru a pak by se snad o tom hlasovalo na březnové plenárce, protože druhá únorová by byla asi ještě příliš brzo, ale kdyby to tak dopadlo, že by to bylo už na druhé únorové, bylo by to v pohodě. Děkuji. A teď budou mít slovo stínový eh, zpravodajové pan Fos, který je tady místo paní Zomer. Děkuji vám. Já musím, eh, já tady nepočkám do konce, protože musím potom hlasovat v jiné místnosti. Já jsem tady místo paní Zomer, která tady bohužel nemůže být eh, přítomná. Co se týče Evropské lidové strany, tak eh, my souhlasíme s tím, že musíme být co nejvíce transparentní, ale my se ptáme, zdali e, příliš e, transparentnosti nepovede zase vlastně k méně transparentnosti, protože když e, potom musíme hledat a vyhledávat příliš mnoho informací, tak potom některé ty věci jsou poněkud skryté a těžko se k ním dostaneme. Musíme proto posoudit, kolik a kde a jakým způsobem informací bude přístupno, protože já bych eh, nechtěl, aby to vedlo k určitému zmatení, protože bychom třeba eh, zveřejňovali věci, které nejsou eh, důležité, tak jak se to navrhuje. Kromě toho zde tady vyvstává otázka, jak by měl vypadat celý ten postup ohledně zveřejňování, tedy co je podstatné, co není podstatné. A potom Eh, ohledně eh, toho nařízení 49, eh, že je mm, staré a že to musí být v souladu s Lisabonskou smlouvou, tak tak, jak já tomu rozumím, by to mělo být stejné jako v případě návrhu z roku 2011 a to, že budeme mít možnost toto odpovídajícím způsobem přizpůsobit. A v případě, že to tak bude, tak bychom měli postupovat odpovídajícím způsobem ale měli bychom se soustředit na to, co je proveditelné a co je účinné. Co je důležité pro občany, co je, by je mohlo zajímat a prostě nenabízet jim všechno, co máme, ale jenom to, co je opravdu zásadní pro zveřejnění. Potom eh, další věc, která je pro mě důležité, tak eh, to jsou eh, dokumenty, které se týkají mezinárodního jednání. Akta, tady se o tom hovořilo, že nebylo vše transparentní, ano, možná tomu tak bylo, ale já si myslím, že co je důležité, je Eh, vlastně to, že ty informace, eh, které by byly na internetu, že by byly vymezeny. Takže jestli to bude přístupné či ne, já nevím, já si nevím, jestli je akta úplně ten ideální příklad, jestli to opravdu s tím souvisí, že bychom mohli poskytnout více informací, ale v případě vyjednávání, vyjednávací pozice, Eh, protože bychom poskytli informace vlastně našim eh, protistranám, aby to bylo všechno přístupné, tak si myslím, že to není úplně eh, dobré, pokud chceme dosáhnout dobrých výsledků. Tak jak já jsem informován, tak žádná politická skupina žádná politická skupina nemá ta zasedání veřejná. Proč? Protože právě tam probírají interní věci a musí se vyměnit názory na tyto věci a proto, že by se tyto eh, dokumenty zveřejňovaly při tom vyjednávání nevím, protože tím pádem já od, vlastně odkryju karty mému eh, partnerovi, té protistraně při vyjednávání. To považuji poněkud za problematické v případě toho vyjednávání. Potom, co se eh, tady hovořilo o tom eh, doporučení Evropského parlamentu a o prosazování, to je určitě důležitá věc, ale já kladu velký důraz na to, aby ta doporučení, která odevzdáváme a potom to provádění ze strany komise, tak to by mělo být pokryto eh, právním základem. Protože v případě, že nemáme právní základ, tak potom se to nemůže provést. Eh, musí tedy všechno postovat podle práva eh, co se týče práce státní zprávy, tak to je pro nás důležité v Německu, protože potom se nějaké ty informace musí dohledat, ale já si myslím, že bez právního základu nemůžeme postupovat. A potom, co se týče toho zjednodušenějšího postupu, jak o tom hovařila paní zpravodajka, já si myslím, že to je určitě eh, dobrý nápad, ale měli bychom se zaměřit na to, jak by se dalo postupovat, aby to bylo v samotném textu jestli budeme mít nějakého úředníka na eh, transparentnost, který by se tím zabýval, tak já si myslím, že to není úplně ten eh, nejlepší přístup, abychom takto postupovali. Důležité tedy, abychom měli určité struktury, ale abychom věci více nekomplikovali. Protože nyní je důležité eh, se zmínit o tom, že třeba budeme mít úředníka na transparentnost, ale on nebude mít žádné kompetence z právního hlediska, tak to by také nebylo úplně dobré. A bylo by to komplikované. Obecně my eh, eh, mm, chceme, aby náš poslanecký klub Evropská lidová strana chceme tedy, aby se to všechno zeštíhlilo a Možná bychom mohli nalézt nějaké jednodušší struktury pro řešení této otázky. A potom, aby určitá fora, a to, že určitá fora žádají o větší transparentnost, tak já nevím, že to je úplně v zájmu uh, našich občanů. To, co, když se podívám na volby do Bundestáku, Eh, tak musím říct, že nebyly zvoleny ty strany, které právě toto žádaly, že byly eh, zvoleny jiné strany, ne ty, co o tuto větší transparentnost žádaly. Takže si nejsem jist, zdali je opravdu eh, vyžadována větší transparentnost. Mm, takže proto se nemohu připojit úplně k tomu všemu, co zaznívá z těchto for Nevím, jestli existuje vyloženě nějaké hnutí. Samozřejmě existuje zájem o informace a samozřejmě eh, eh, jsou žádosti o to, aby se vědělo, jaké je pozadí. Ano, všechno to je v pořádku. Ale já bych nyní neřekl, že eh, je to důkaz proto, že existuje nějaké hnutí ve společnosti, které by chtělo, aby společnost věděla víc. Proto považuji za rozumné říci, že v této otázce transparentnosti mm, je to důležité, ale není to nějaké hnutí ve společnosti, které by toto žádalo. A potom bych ještě chtěl eh, požádat, že o to, že je důležité, abychom eh, zlepšili otázku této transparentnosti, aby to, mělo, aby to bylo právně ošetřeno, tak abychom mohli dojít ke konkrétním cílům. Děkuji. Eh, slovo má paní z Argentiny. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, chci poděkovat paní Intfeld za tuto výbornou zprávu. protože v této zprávě se nehovoří pouze o zprávě eh, kolegy Hautala, ale také se potvrzuje eh, práce eh, Michaela Cashmana, tak aby se změnila práce v rámci Evropské státní zprávy. Ale já jsem poněkud smutná, protože my, kdo hájíme transparentnost, tak musíme vždy hledat řešení. Musíme tedy žádat o nějakého úředníka, který by se zabýval transparentností. Ale tady máme opravdu problém eh, s tím, že Evropská lidová strana nám Eh, tvrdí, že je všechno tajné, pokud se neřekne opak, takže my pořád narážíme na ten jejich odpor. Nyní tady Evropská lidová strana není. Takže je to myšleno tak, že všechno je neveřejné, pokud se neřekne opak. Já bych chtěla, aby všechno bylo veřejné, s výjimkou toho, že by to mohlo být eh, nebezpečné pro veřejný pořádek. Už jsme tady hovořili o zprávě eh, výboru pro eh, rozpočtovou kontrolu, o investigativní žurnalistice, o jakém prostoru, eh, jaký prostor potřebují mm, novináři, když chtějí odkryt věci, které se týkají evropských dotací a fungování evropských institucí. Je to určitě dobrá věc. ale děláme to také proto, protože se nemůžeme nějak obecně rozhodnout, eh, protože by bylo všechno přístupné. Proto musíme jít kruček po kručku. Další příklad. Jednání o aktě. Nebo v současné době eh, ta transatlantická transatlantická dohoda TTIP se Spojenými státy. Tady taky nemáme všechny informace. Nejedná se o to, že bychom odkryli naše karty při eh, vyjednávání, ale abychom jim odkryli, jaká je naše strategie, ale jedná se o to, aby existovala demokratická kontrola a po, eh, demokratickou kontrolu nevyvíjejí pouze politici, ale také občané. A to, že eh, se budeme tady držet toho, že všechno musí být tajné, tak to mě tady opravdu uh, přijde zvláštní, když v dnešní době občané důvěřují stále méně evropským politikům a za, chvíli, za chvíli tady budou evropské volby. Tak chcete-li, aby vám občané důvěřovali, tak ukažte jim, co děláte. Dobře, potom také uvidí občané naše chyby, ale prostě chybovat je lidské. Já souhlasím s tím, abychom se snažili nalézt řešení. Evropský ombudsman, aby měl větší manevrovací prostor, aby tam eh, existovala větší ochrana pro investigativní žurnali- eh, žurnalisty a také větší ochrana pro ty whistleblowers, pro ty oznamovatele. To je do- dobrá práce, děkuji. Děkuji, pan De Jong. Děkuji vám, paní předsedkyně. Aby to nebylo příliš tady nizozemské, tak budu hovořit anglicky. Je to vynikající zpráva, jak se dalo čekat od Sophie Intveld. A jsem rád, že paní z Argentíny ukázala na to, že ještě pár měsíců před volbami stále lidé nemají velký zájem o informace o Evropské unii. Já mám jiné zkušenosti. Já myslím, že existuje hodně neznalosti a nepochopení, ale není to, že by občané nechtěli informace. Oni mají informace, chtěli by se dozvědět více. Jeden příklad za všechny. Teď je hodně obav ohledně nové e, smlouvy se Spojenými státy a mně přijde opravdu velmi Eh, ošemetné, že kromě některých eh, eh, dokumentů, které se dostaly na světlo, které unikly, v podstatě to není vůbec přístupné. A přitom to je smlouva, která má dopady v mnoha různých oblastech, čili preferoval bych plnou transparentnost a jistě není nutno odhalit úplně vše, ale prosím informujte občany o tom, o čem vyjednáváte. Druhá věc, která mi přijde relevantní, to je to volání po otevřenosti trialogu. Mně přijde velmi zvláštní, že na národní úrovni jednají vláda a parlament o zákoně a tady v Evropě to děláme za zavřenými dveřmi. Není k tomu důvod, částečně si za to můžeme sami. že Místa bychom řekli radě, tohle jsou naše standardy, naše standardy jsou transparentní, tak eh, my se k tomu připojíme, převezmeme jejich postupy pro takové jednání plně podporuji toto doporučení. V několika dalších oblastech by se to dalo posílit. Eh, ta zpráva je příliš laskavá. Já jsem opravdu rozčílen nedostatkem pokroku v oblasti nařízení 1049 a jeho přeskumu z roku 2001. Myslím, že to můžeme posílit to znění není to možné, není to přijatelné, že nebylo dosaženo žádného pokroku. K expertním skupinám, to je dobře, že jsou zmíněny, tu několik eh, nedávných událostí, které by se tam daly dát. A pak také, pokud je k oznamovatelům trestné činnosti, tam myslím, že je to zatím dost vágní, i tady to znění by se dalo posílit, aniž by to bylo neprůchodné nebo neimplementovatelné. Takže tolik, co chci prozatím říci. Jinak jsem spokojen s návrhem zprávy v její stávající podobě. A naprosto nepodporuji jakou jakékoliv pokusy o její oslabení. A dávám znovu slovo Sophie Intwell. Ano, děkuji vám. In Nederland. <laughs> Já také zareaguji nizozemsky, aby byla nějaká změna. Nebudu eh, toliko hovořit o Evropské lidové straně, protože tady nejsou. Ale když tady máme větu, že se že vytvářet eh, příliš mnoho transparentnosti eh, přispívá k menší transparentnosti, no tak to mi opravdu činí obavy. Existují země, kde eh, všechny informace se objevují automaticky na webové stránce. Hmm a e, pouze neexistuje-li tam nějaká výjimka. Ale to by měl být ten obecný přístup, prostě zveřejnit to všechno, v případě, že není nějaká výjimka. Co se týče těch mezinárodních vyjednávání, nemusíme vymyslet nic nového. Už e, to bylo řečeno, existuje evropská judikatura. E, soudce se vyjádřil v tom smyslu, že nemůžeme automaticky žádat o to, aby se odtajnily všechny dokumenty. Ano, dobře, můžeme eh, skrýt eh, určitá eh, strategická rozhodnutí, ale to bylo v rozsudku soudce a toto se musí aplikovat. A kdyby se toto aplikovalo, tak by to pro nás bylo určitě lepší. A co se týče vytváření nových institucí, že musíme být obezřetní. Ano, samozřejmě, nechci tady uh, nutně vytvářet nějaké nové instituce. Ale máme obecné pravidlo a tou je eh, transparentnost státní zprávy. Chceme-li toto uplatnit správným způsobem, tak není ale ještě jasné, jak se to uplatní. Eh, například způsob eh, klasifikace dokumentů, abychom stanovili, které dokumenty jsou tajné či důvěrné. Neexistují žádná kritéria a také nemáme nad tím žádnou kontrolu. Takže jediné, co můžeme udělat, když dojde k nějakému odmítnutí, tak je jít k soudu a to je eh, příliš komplikované. Co se týče transparentnosti všech procesů, tak já tu transparentnost nechápu tak, že dojde pouze k individuálním žádostem, ale někdo, kdo vypracuje zprávu, nějakou roční zprávu o eh, otevření eh, transparentnosti nebo nedostatku této transparentnosti, tak je důležité, aby tady existovalo široké pole pro práci. Je důležité, aby tato osoba byla nezávislá a e, nevyvíjel nikdo nátlak na tyto osoby. Já čekám na zprávy od zelených, od GUE. E, těším se na to, protože ta zpráva tím bude určitě zlepšena. A závěrem bych chtěla říci to, že za pět měsíců se budou konat eh, evropské volby. Když evropský občan eh, chce zůstat v temnotě, tak eh, hlasujte Evropskou lidovou stranu. A pokud eh, chcete větší transparentnost, tak hlasujte pro všechny ostatní strany. To je můj volební program. Až byla, víte, my pořád ještě probíhají nebo mají probíhat jednání o revizi jednání a myslím si, že je na všech politických stranách, aby jasně dali najevo, jak se na to dívají. A myslím si, že je to trošku eh, v kontrastu s tím, co říkal pan Fos. Já si myslím, že lidem na věcech záleží. Můžete si myslet, co chcete o Anonymous Wikileaks, můžete s tím souhlasit, nesouhlasit, co chcete. Ale je zcela zřejmé, že lidé chtějí vědět a že důvěra v evropské instituce je na nejnižší úrovni, co kde byla. Pokud nechtějí vědět, je to jejich volba, ale to právo mají. A to je určitě strašně důležitý bod pro předvolební kampaň. Děkuji. Děkuji a nyní si myslím, že můžeme přejít k dalšímu, respektive poslednímu bodu, protože nikdo další už se zřejmě nehlásí. Termín pro Zmiňoval jste to, prosím, ano, 13. ledna, to je lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů. Další a poslední bod dnešního odpoledního zasedání je hodnocení soudnicí v oblasti trestního soudnictví a právního státu. Hned dám slovo paní Gens, která nám předloží návrh zprávy. A jenom postupu. Eh, výbor konference, eh, pardon, předseda konference předsedů se vyjádřil kladně o to, aby mychom si vyžádali k tomu stanovisko 27. listopadu a teď už čekáme na závěrečné rozhodnutí konference předsedů. Paní Gans, ano, já bych také chtěla začít procesní otázkou, protože my vlastně čekáme na konečné schválení eh, této zprávy od května, to už je déle než půl roku. A vlastně v tehdy koordinátoři jednomyslně schválili, aby tady byla ta zpráva, ale nastal boj eh, s Jury o název a rozsah zprávy. To se vyřešilo tedy v listopadu, jak už se zmínila, na eh, konferenci předsedů výborů. A my jsme předpokládali, že minulý týden padne rozhodnutí na konferenci předsedů, čili připravili jsme zprávu, ale pořád na to konečné schválení čekání. Čekáme, takže než budeme jednat o obsahu zprávy, tak bych nejprve vás chtěla požádat jako předsedající eh, toho, této schůze, abyste velice naléhali na konferenci předsedů, aby tento bod zařadili na pořad příštího svého jednání, protože my se nemůžeme hnout dopředu. A víme, že bude třeba eh, určitý čas eh, na překlady a tak dále. A ten harmonogram, to už taky se vlastně schválilo, tedy návrh harmonogramu. Pokud já vím, Většina skupin už jmenovala i stínové zpravodaje. Myslím, že EPP ještě ne, ale ti ostatní ano. Takže by to bylo důležité. Prosím vás tedy, abyste naléhala na konferenci předsedů, aby eh, s tím rychle něco udělali. Nevím, co se eh, stane, nevím, jestli někdo má nějaké informace. Teď k obsahu. Jenom abychom si připomněli, jak to začalo když komise předložila své Eh, sdělení k scoreboardu, k hodnotící tabuli u spravedlnosti. My jsme si tehdy eh, všichni domnívali, že je to třeba rozšířit na oblast trestního soudnictví, protože to je velmi důležité pro lidská práva a právní stát. Říkali jsme vícekrát, že je důležité budovat důvěru mezi členskými státy a že toto je velmi důležitý aspekt. A jsme si také eh, jistí, že pro hodnocení v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti nemáme základ ve smlouvě. Týká se to základních práv, právního státu a také této otázky. Pak také FRA ve své zprávě zmiňuje, že situace co do právního státu a trestního soudnictví a jeho nezávislosti ehm, je trošku pochybná v mnoha členských státech, takže bychom se na to chtěli také eh, zaměřit a vyvodit nějaké důsledky. Pak je důležité, že bylo jmenováno šest prvků, eh, které činí základ právního státu. To bude dobrý eh, základ popředu. Je to pravidelné hodnocení nebo posuzování situace co do právního státu v různých členských státech. Když tady byla dnes paní Redingová, tak eh, jsme hovořili o tom, že v mnoha zprávách parlament požadoval posílení eh, mechanismu eh, ochrany základních hodnot v Evropské unii. A konalo se k tomu i několik eh, diskusí. Hovořilo se o tom, že je třeba vyhnout se dvojitým standardům, že to všechno musí být zcela rovnoprávné. Také jsme učinili schrnutí v tomto návrhu zprávy několika návrhů. Na jedné straně e, ta e, hodnotící tabule spravedlnosti by měla zahrnovat veškeré oblasti soudnictví, včetně trestního, ale pak by tam také mělo být e, nezávislost a tak dále. A, důl, a práce SEPEŠ je výborná příprava. Proto, jak jsme dnes slyšeli i od paní Redingové, letos došlo k nějakým problémům. Doufáme, že nebudou v příštím roce, ale minulý rok zase to bylo velmi úspěšné. Také navrhujeme, aby ta hodnotící tabulka byla předložena eh, národním parlamentům, aby se o tom hovořilo na mm, interparlamentárních zasedáních, aby byly zapojeny všechny parlamenty. Dále této zprávě vyzýváme k tomu, aby tady byl co nejdříve návrh mechanismu pravidelného posuzování dodržování základních hodnot podle článku 2 smlouvy a s tím, že pak by tady byly patřičné zásahy. A také e, jsme o tom hovořili s paní komisařkou Redingovou. Ptali jsme se ji, kdy s tím komise přijde. Tolik stručné schrnutí návrhu. Vlastně je to trošku něco, co neexistuje. Eh, jako když jsme hovořili o CEPOLu, dnes hovoříme o věcech, které neexistují, ale musíme prostě o tom hovořit i v souvislosti s touto zprávou ehm, z vlastní iniciativy, aby eh, konference předsedů nám umožnila se s tím pohnout dopředu do konce tohoto mandátu. Ano, a eh, pouze jeden člen tady ještě zbyl, kromě zpravodajky, tak se zeptám, zda se k tomu chce vyjádřit. Pokud ne, vzhledem k tomu, že já sama eh, nechci se k tomu vyjadřovat, já jsem všechno pochopila a tu žádost vyřídím sekretariátu, aby vypracoval v tomto smyslu dopis. Je to sice zvláštní, ale už máme lhůtu pro pozměňovacích návrhů. Je to eh, v lednu, tak snad budeme pardon, ta lhuta bude posunuta pro předkládání, pro předložení pozměvacích návrhů. Toť vše, co k tomu mohu říci. Děkuji všem eh, za pozornost, za účast a tím končím dnešní schůzi. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin. Děkuji a přeji příjemný večer.